Okay. Um... Tak, dámy a pánové, zahájíme schůzi. Můžeme přijmout návrh pořadu jednání, prosím? Výborně. Teď eh, velice stručně pár oznámení. Jak víte, schůze se přenáší na internetu a eh, dokumenty máte všechny k dispozici v aplikaci e-meeting a máme také nové vydání našeho biletínu. A tam konkrétně hovoříme o delegaci Imko do Lotyšska. A e, jednoho člena delegace tady máme mezi námi. Možná bychom mu mohli dát e, minutku, aby nám po mých oznámeních, e, aby nás informoval o průběhu této práce. Jenom jedna věc na příští týden, jedna, jedna událost Rosa Thun, která byla spravodajkou o um, online řešení sporů, požádala komisi o prezentaci pro europoslance na téma, jakým způsobem by tato platforma fungovala a v jaké stádiu se práce na této platformě nachází. A toto proběhne 3. března, tedy příští týden, od 14 do 16 hodin. 14.00 až 16.00 v místnosti 5G2 zde v budově ASP. Děkuji sekretariátu za uspořádání eh, této akce a všechny vás tam zvu. Je to prezentace pro poslance, ale i asistenty o platformě ODR. Myslím si, že by to bylo prospěšné, protože velmi často nám do schránek padají případy lidí, kteří mají určité problémy s řešením sporů a sami bychom jistě rádi věděli, jak se věci mají. Tak. Můžeme, prosím, dále schválit zápis, respektive shodneme se na tom, že zápis bude považován za schválený pakli, že sekretariát nedostane do konce schůze žádné změny? Ano. A teď, co se týká nové situace v oblasti trialogu. My to máme jako takové stálé téma v našem programu. Já bych navrhla, že bychom tento bod využili nejen pro trialogy, ale také pro všechny ty další příležitosti, kdy členové tohoto výboru zastupují výbor jako takový v nějakých fórech mimo tyto místnosti. My to budeme diskutovat zítra na koordinátorech, ale možná, Ivane, chtěl byste nám říci něco o, tom, eh, o té cestě minulý týden? Ano, děkuji. Byly to dva dny v Rize, v Lotyšsku byli tam čtyři poslanci, eh, paní Koraca byl jako předsedkyně delegace, byl jsem tam já, paní Gebhardt, a pak ještě jedna dáma, eh, francouzská za SAD, na jejíž jméno si momentálně nevzpomínám. A Veržin. Tak, to je ona. Děkuji za připomenutí, paní předsedkyně. proběhlo několik velmi plodných schůzí s vládou a parlamentem Lotyšska. Setkali jsme se s zástupci zaměstnavatelů a svazů na ochranu spotřebitele a zaměřovali jsme se v podstatě na cíle lotyšského předsednictví, tedy hlavně jsme se zabývali růstem, novými pracovními místy, zjednodušováním pravidel pro biznis, což je velice důležitá věc, a eh, je to zkrátka ta agenda, kterou by předsednictví mělo prosazovat. Diskutovalo se také o digitálním jednotném trhu, a to i z hlediska toho, že Lotyšsko je jedním z nejlepších příkladů v této oblasti v celé EU. Velmi často v mnoha sektorech eh, před, eh, předhání i Estonsko, různé systémy elektronické identifikace a tak dále. My jsme si srovnali naší agendu výboru IMCO s cíly jejich předsednictví, zaměřili jsme se na konkrétní témata, jako jsou například SUP, o čemž budeme hovořit zítra, tedy zjednodušování postupů za účelem plného využití potenciálu jednotného trhu. Ehm, takže jde o využití jednotného trhu k tomu, abychom neměli 28 fragmentovaných samostatných trhů, ale abychom skutečně využili plný náš potenciál v celé Evropě. Na tom se shodne jak náš výbor, tak stávající předsednictví. A to bude cíl i pro příští měsíce. Budeme se snažit, kde to jen bude možné, eliminovat překážky, které nám stojí v cestě. To je vše. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám i samozřejmě všem ostatním eh, členkám delegace. Eh, tyto výjezdy jsou skutečně velmi užitečné a vždy poskytují nové zajímavé informace. Je to velice užitečně strávený čas. Další delegace je delegace do Lucemburska v červnu, na konci června nebo v květnu? No, někdy tou dobou. Další bod na pořadu jednání projednávání pozměňovacích návrhů eh, k hm, zprávě Láry Komy, co se týká ochrany nezveřejněno know-how a obchodních informací, tedy obchodních tajemství v situacích neoprávněné akvizice, využívání a zveřejňování. Dávám slovo Laře Komy. Děkuji, dobré odpoledne. Dnes máme vyhodnotit pozměňovací návrh k tomuto materiálu. Dostali jsme 227 celkem pozměňovacích návrhů a výbor pro průmysl jich má ještě více, takže se ukazuje, že toto téma vzbudilo hodně zájmu. Budeme se snažit to všechno propojit a snažit se pokročit ve směru k kterým budou všichni spokojeni. Ještě než se dostaneme k podrobnostem, mohu jenom upozornit na stanovené cíle, které jsme si vytyčili k tomuto materiálu. Jednak jsme chtěli zlepšit konkurenceschopnost podniků v Evropě prostřednictvím inovací, zvláště se zaměřením na malé podniky. Je zde několik tematických okruhů, které jsou pochopitelně v této věci zajímavé. Jednak je to ochrana zboží, musíme se snažit o odpovídající vyváženost a k tomu chceme směřovat. Nesmíme ale poškodit základní zájmy, o které nám jde, to znamená konkurenceschopnost evropských podniků. Nesmíme poškodit jednotný trh. A v návaznosti na náš úvod nedovolte dovolte ještě říci to, co jsem říkal minule. Je to základ naší práce. Několik věcí jsem však vynechala a máme k tomu několik pozměňovacích návrhů, jak jsem předpokládala, takže je zde prostor pro kompromis. Je zde několik základních témat, kterým se tady pozměňovací návrhy věnují. Já nech, to ponechám na kolezích, aby se věnovali těm specifickým tématům. Jednak pokud jde o rozsah působnosti, k tomu máme několik pozměňovacích návrhů. pokud jde o protiprávní povahu některých činností a rozšiřování některých činností minimální harmonizace, veřejný zájem a další klauzula, které se zde objevují, plus konkrétní odkazy na některá pravidla. Myslím, že s těmito pozněcími návrhy nebude problém, se se dohodneme. Myslím si však, že je velmi důležité poukázat na to, že zde se jedná o minimální úroveň harmonizace. To znamená, že přísnější národní pravidla nám mohou pomoci vylepšovat právní úpravu do budoucna. Jinými slovy, chceme harmonizovat tam, kde je to možné, ale tam, kde má členský stát svoji vlastní právní úpravu, která je lepší, tak můžeme využít tu. Další důležitý aspekt, na který musím upozornit a říci je jasně, je ten, že se nejedná jenom o zboží, ale i o služby. Myslím, že ve světle podněcích návrhů, které jsem obdržela, s tím to nebude problém, jen na to upozorňuji. Pak je zde využití obchodního tajemství ze strany veřejnoprávních orgánů. To je téma, které komise nevzala v potaz a rada v tuto chvíli se tomuto tématu míní věnovat. Takže i parlament by měl přijít s nějakým stanoviskem k této věci. Také je potřeba to lépe vysvětlit, alespoň podle mého názoru, zvláště pokud jde o veřejné zakázky využití údajů ze strany veřejnoprávních orgánů právě v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. A nemusíme musíme zajistit i ochranu kolektivního vyjednávání, ochranu sociálních partnerů. To jsme řešili s panem Koferatem minule. Řešili jsme ochranu pracovníků, řešili jsme mobilitu pracovníků. To jsou všechno důležitá témata, kterým se musíme věnovat. A souhlasím s panem Koferatem v tom smyslu, že pracovníci mohou být vyškoleni, mohou získat odborné dovednosti a to všechno může mít potom dopad na obchodní tajemství. Takže by tohle mělo být záno v za to v potaz i v souvislosti s přechodem pracovníků z jednoho podniku do druhého, protože tam by omezení neměla platit. Eh, možná bychom mohli trochu zapracovat na vylepšení verze, kterou předložila komise. Ještě se chci věnovat tématům, která jsou podle mého názoru velmi citlivá. Jsou zde dvě varianty. Objektivní odpovědnost. Zde se jedná o etické jednání. Komise to vyhodnocuje a chce eh, to pojmout jako buď zanedbání nebo nedbalost. Já bych řekla, že by to měla být odpovědnost objektivní, i když je to přísnější, ale zase to lépe ochrání otázku obchodního tajemství. Co se týče zájmů, které se zde objevují, musíme samozřejmě pamatovat na základní práva, to znamená práva jednotlivce, práva občana, práva spotřebitele, práva zaměstnance. Tohle všechno máme v úvodním ustanovení číslo 24. Na to jsem už upozorňovala na našich předchozích setkáních. Když přijímáme nějakou právní úpravu, tak nemůžeme snižovat ochranu, která už je jednou dána třeba eh, v chartě základních práv nebo v jiných mezinárodních úmluvách. Musíme také brát v potaz judikatoru Lucemburského a Štrasburského soudu. A proto si myslím, že bychom se neměli omezovat jenom na svobodu eh, vyjadřování, ale neměly by tyto svobody mít jaksi větší váhu než jiné. Musí být všechny vyvážené. Pak je zde další věc a to je trestní odpovědnost, která může vstupovat do hry v některých případech. Myslím, že k tomu není potřeba nutně výměna názoru, ale neměli bychom ponechávat otevřená vrátka tam, kde to není nezbytně nutné. Měli bychom připravit něco, co bude možné využít. Musíme myslet na konkurenceschopnost a na opravdovou ochranu obchodního tajemství. Ještě jsem jednou zapomněla. Ještě než to uzavřu, myslím si, že je lépe tam ponechat obecný odkaz na nástroje, které nám pomáhají chránit základní práva. Jsou k tomu jiné varianty předkládané. Pak je zde promlčecí lhuta. Zde máme několik variant. Měli bychom dospět k nějakému kompromisu, možná bude lepší když se dohodneme na něčem, s čím budou všichni srozuměni. Jedna promlčecí lhuta pro všechny členské státy by podle mého názoru byla lepší. Potom procesní záležitosti, postihy, možnost odvolání. Zde nejsou až tak zásadní problémy. Myslím se, že návrh komise je víceméně vyvážený a spravedlivý. Mám k tomu pár pozměňovacích návrhů. Musíme se však dále zamyslet nad možností eh, více možnosti pro eh, soudní úvahu. K tomu je několik variant, některé to zvláště tíží, musíme se dohromady dohodnout, je to strategický bod, musíme se dohodnout, jestli je lepší tam přesně konkrétně uvést jednotlivé veřejné zájmy, anebo eh, obecně hovořit o veřejném zájmu jako takovém. Já to ponechávám jako otevřenou otázku, Nechtěli bychom nějak narušit veřejný zájem, o tom není pochyb, ale nechceme zároveň nějak porušit soukromý zájem, zájem našich podniků, Máme zde jasné pokyny rady, komise i parlamentu, co se týče toho, jak pracovat na konkurenceschopnosti, toho bychom se měli držet, je jasně vytečený směr tohoto materiálu a to je v pořádku, že to tak je nastaveno, jak to je. To jsem chtěla říci k pozměňovacím návrhům. Už na některých kompromisních variantách pracujeme, předkládáme je frakcím a myslím si, že to bude velmi užitečná a nutná debata, která teď bude následovat. Musíme se snažit najít na toto citlivé téma nějakou společnou odpověď. Je to velice důležité pro vnitřní trh. Děkuji. Děkuji, Láro, za vysvětlení té, vynikaj, té e, situace. Vím, že stínový zpravodaj za SAD tady není, tak nevím, jestli se chce někdo vyjádřit za sociální demokraty, potom, potom Emma Clark za EKR v tuto chvíli dostane slovo, potom paní Kalas, potom pan Maštálka a uvidíte, kdo ještě další se chce ujmout slova a dostat na seznam. Emma. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce za odvednou práci. Ty změny, které my za EKR předkládáme, jsou tady proto, že chceme pamatovat opravdu na obchodní tajemství. To je velice důležité pro podniky, když vytvářejí svoje produkty, pro a svoje služby. Je to základ eh, realizace jejich činnosti. Konkrétně ty pozměňovací návrhy EDEMI o 89 a 101 mají za účel sl- sladit definici protiprávního jednání, aby to nebylo až tak příliš restriktivní, jako to bylo pak jsou zde určité bezpečnostní pojistky v článci 4 a 6 a my si myslíme, že ta definice je v pořádku. Myslím, že bychom na to měli ještě pracovat a podívat se na účelnost ochrany obchodního tajemství. Tam, kde jsou předpisy až příliš limitující a je složité pro podniky vůbec ten předpis využít, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jak to udělat, protože jinak to bude podkopávat ten primární zájem, který měl být sledován tímto materiálem. nechceme, aby to bylo tak moc restriktivní. Také si myslíme, že má svůj význam prodloužit eh, promlčecí lhůtu, což je pozměňovací návrh 161. Nám je jasné, že trvá dát dohromady důkazní materiály a případy, v níž k tomu došlo. Máme určité články, které se zabývají možnými mm, zneužitími eh, těchto variant a další postupy. A myslíme si, že by měli žadatelé mít další lhůtu, aby mohli vznést svůj nárok. 161 a 181. Myslíme si, že nemá cenu chránit obchodní tamství bez toho, aby to šlo řešit a nárokovat soudně. Chtěli bychom zabránit eh, případům zbytečných soudních sporů, ale chceme, aby ve chvíli, kdy přijde eh, na řadu opravdový soudní spor, aby tam byly pojistky spravedlivého procesu. Pokud jde o další pozměcí návrhy dalších kolegů, tak řada z nich se soustředí na ochranu pracovníků, aby tam nedocházelo k problému s bývalými zaměstnanci a k případným nezbytečným omezením. Často docházelo ke zbytečným žalobám, ale to nebylo primárním zájmem této směrnice chránit obchodní tajemství. Tahle směrnice má pojednávat o situaci, kdy dojde ke skutečnému porušení obchodního tajemství. A to je specificky definováno, jak to je definováno. A pak je zde svoboda přístupu k informací, tím se zabýváme. Myslíme si, že je to důležité. Jsou tam ustanovení, která už jsou daná které jsou v tom návrhu, bez toho, aby se tam museli nutně předkládat další pozměňovací návrhy, ale myslím si, že bychom měli se věnovat primárnímu cíli a účelu této směrnice, což je dostatečná ochrana, dostatečné možnosti ochrany pro majitele a vlastníky obchodního tajemství. To jsou malé a střední podniky, které musí mít podle dané definice dostatečnou lhůtu. Promlčecí lhůta musí být dostatečně dlouhá na to, aby mohli případ zpracovat, předložit, včetně důkazů. Děkuji tolik eh, za EKR. Thank you, Kai Callas for the Liberals. Yes, thank you. Um, there are many amendments that uh, I hope we can find compromise that uh, gives a good signal uh, from IMCO to jury committee. So. A um, budeme snad konstruktivní. Pro mou skupinu je klíčové, že tento zákon zlepší fungování vnitřního trhu a umocní inovace. Uh, obchodní je těžké dokázat, že obchodní tajemství bylo zcizeno, ale třeba, aby eh, právo fungovalo jako odstrašující prostředek v první řadě a řada soudních sporů by pouze ohrozilo inovace a nevedlo by k dobrému výsledku pro stranu žalující. Je třeba také zajistit, že pokud se případ nedostane k soudu, tak se neodloží přístup na trh a tam jde také eh, třeba zajistit, aby nevznikly neoprávněné překážky hospodářské soutěži. A kritéria někdy jsou příliš eh, nejasná a umožňují zneužívání. Pokud to bude legitimní zájem chránit, tak je třeba uvést, v čem spočívá. A stejně je tu například eh, kritérium svobody projevu, pokud jde o morální škodu. Je třeba vzít v úvahu, že při výpočtu eh, tedy škody pro fyzické osoby eh, je tu v řadě členských států možnost zažádat o odškodnění u právnických osob pouze a mm, škoda pro jedince či pro podnik, tak ta prostě není vyčíslitelná. A pokud, pokud dojde k poškození podniku, tak je to stále možné vypočítat tak či onak. Pokud jde o služby, tak jsem vedla rozsáhlé rozhovory s komisí která uvádí, že přestat používat obchodní tajemství znamená přestat používat eh, službu samotnou. A nepotřebujeme doplňovat definici tedy to produktu, který představuje to porušení. A služby by měly být chráněny také proti zcizení. A nemohou podpořit potenciály, které zavádí možnost pro členské státy dále tedy omezovat pokud tu není harmonizovaná definice, jak vypadá obchodní tajemství, co je zákonná či nezákonná akvizice a zveřejnění, tak eh, potom neexistuje vlastně harmonizované nařízení. A přišli bychom o přidanou hodnotu na evropské úrovni. Takže i to jsou vlastně klíče pro podporu přeshraničních inovací. Pokud jde o administrativní zátěž, já kladu si otázku, zda přidaná hodnota vytvoření nové sítě pro výměnu informací a spolupráci. Možná přecházím z menší země a v Itálii nebo ve Francii je to jedna další osoba, která provádí tu výměnu informací a nepředstavuje to Eh, tak velké, velkou položku v rozpočtu. Ale když máte malý rozpočet, tak určitě pocítíte, pokud se zapojí eh, tedy další úředník do toho procesu. Takže vytváříme skutečně síť pro každou novou legislativu schválenou na úrovni EU a není možné využít stávající sítě, nebylo by možné takto postupovat. A v neposlední řadě promlčecí lhuta. Návrh na dva roky. V praxi nastává, že e, společnost se obrátí na soud co nejdříve, aby získala předběžné opatření, například tedy předběžné opatření, které zabrání použití obchodního e, tajemství a jakmile si uvědomí, že něco proběhlo, tak určitě nebudou čekat 6 let, než tedy se obrátí na soud. A maximální období dva roky neohrozí jejich aktivitu negativně. Těším se na spolupráci s vámi i s dalšími kolegy a také uvítám kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Další je Pascal Doha. Za zelené. Já se obrátím na zástupce GUE, abych nehovořil před nimi, ale eh, hlavně bych, eh, nechtěl bych vyvolat eh, nový diplomatický incident, který proběhl minule. Já jsem to řekl minule a mm, nebudeme zde ve výboru ztrácet mnoho času, připomenu jenom některé zásady, ale myslím, že jsme v zásadním rozporu s filozofií a nezbytností tohoto návrhu. Tento návrh, jak jsem vyrozuměl od komise, a komise se snažila o rovnováhu a to komise prohlašovala, tedy chránit malé a střední podniky a nikoli velké nadnárodní skupiny, zemrané ty farmaceutické, o tom budeme hovořit tedy zachovat malé a střední podniky a velmi malé podniky, které nemají specifickou legislativu, která by umožnila chránit tedy know-how nebo obchodní tajemství. Ano, ve Francii, v Německu, v, Ang- eh, v Británii, Itálii je to chráněné, ale v, v řadě zemí to neexistuje. To jsem slyšel. A to, co zde vidím, tedy filozofie tohoto stanoviska je a přístup k obchodnímu tajemství se mi zdají velmi škodlivé, pokud jde o to, co bychom měli chránit v Evropě. Skutečnost, že tvrdíme, že musíme směřovat ke konkurenceschopnosti podniků, to je samozřejmost. Dobře, podniky by měly fungovat a plnit své úkoly, ale vedle toho říkat, že sociální normy, normy v oblasti životního prostředí které jsou ctí Evropy a které jsou právě tím, co americké firmy chtějí omezovat v rámci transatlantické smlouvy TTIP, že toto se by se chránit nemělo ve jménu konkurenceschopnosti malých a velmi malých podniků, tak to se vydáváme do slepé uličky. A stále si myslím, že v tomto návrhu bychom měli předmět omezit na to, že budeme chránit pouze know-how a technologie a také postupy obchodní, jak výrobní, tak provádění na trh a s tím problém nemám. Jak pokud je o průmyslovou výrobu, tak pro služby. Ale omezit působnost právě na to a říct si jasně, že tento návrh nemá za cíl ohrožit, ohrozit právo na informace. Ať už jde o whistleblowery, ať už jde o zaměstnance, ať už jde o novináře nebo spotřebitele. A považovat tato práva za brzdy produktivity, to je zásadní chyba. Nejen, že nejde o žádné brzdy, ale ochrání evropskou ekonomiku a průmysl vůči zbytku světa, zejména vůči Brazílii, Číně a podobně. Pokaždé, když ohrozíme pravidla transparentnosti a ochrany spotřebitelů a ochrany pracovníků, tak utvíráme náš trh a evropský trh vůči zemím, které nedodržují ani sociální normy, ani normy v oblasti životního prostředí. Takže děláme závažnou chybu pro náš průmysl, protože nakonec nebudeme schopni být na stejné sociální úrovni nebo na stejné úrovni životního prostředí, jako je Čína, Brazílie nebo tyto země. Musíme tyto normy zvyšovat a činit z nich pravidla abychom mohli současně vyrábět a být na evropském trhu. A takto chráníme naše malé podniky a velmi malé podniky. A ne naopak. Takže to je naprostý filozofický rozpor. A je to také vidět na pozměňovacích návrzích. Ne, jsem optimistický a viděl jsem práci, která byla odvedena s pravodajkou, takže nemám pochybnost o tom, že se naše stanoviska zblíží, ale chtěl jsem skutečně toto zdůraznit protože jde o naprosto zásadní otázky. Pokud eh, nebude existovat jasná definice obchodního tajemství, tak neochráníme malé a střední podniky a velmi malé podniky. Například eh, farmaceutické firmy mají zásadní zájem o to, aby tento text existoval, protože nebudou muset patentovat své výrobky a vyrovnají se s generiky. A právě touto cestou bude možné v budoucnosti nebudeme mít možnost tedy vyvíjet v Evropě a, a ani jinde ve světě vyvíjet generika skrze patenty, které se stanou veřejným vlastnictvím. To jsou rizika, která jsou zásadní. A když jde o demokratický postup, kde neprůhlednost, ochrana by měla platit pouze pro ochranu čistě legitimních zájmů. A tomu tak není obecně pro ty ostatní věci, pokud jde o mobilitu pracovníků, pokud jde o délku, to, že se snažíme nalézt řešení, tam si myslím, že dospějeme v některých bodech k dohodě. Pan Koferaty přednesl řadu poznámek a s tím jsem naprosto souhlasil. Takže určitě nalezneme kompromisy, ale možná jsem hovořil trochu dlouze a skutečně jsem se snažil upozornit paní zpravodajku na to, že příliš velká snaha o deregulaci nebude službou pro naši ekonomiku, pro náš průmysl a pro hodnoty, které zakládají Evropskou unii. Thank you. If I can just explain again. Děkuji. Eh, když dovolíte, já bych vám znovu vysvětlila pořadí řečníků. Je to vždy zpravodaj nebo zpravodajka a poté všichni stínoví zpravodajové. Pokud nějaký stínový zpravodaj, ať už za kteroukoliv frakci tu není, tak dostane slovo případně někdo další, kdo chce frakcí, eh, kdo chce jménem dané frakce mluvit, tak má tu možnost, ale jinak pokračujeme dál seznamem stínových zpravodajů, a poté všichni ostatní poslanci. Pan Nielsen je hned na vršku mého seznamu, eh, jakmile skončíme kolečko stinových zpravodajů. Pokud ještě někdo další se hlásí, nechť se přihlásí. Nechci tady páchat žádné diplomatické incidenty, přece jenom je pondělí a s roztržkami můžeme přece jenom ještě do zítřka počkat. Hm. E, upřímně vlastně ani myslím, že tu není někdo z GUE. Je tu někdo? Není tu nikdo. Takže pan Nielsen má slovo. Děkuji mnohokrát. Nejsem stínovým zpravodajem, ale přesto jsem chtěl v té diskusi obecně vystoupit, protože dvě věci bych chtěl zdůraznit a na dvě věci bych chtěl upozornit. Chci upozornit na to, že je to velmi citlivá otázka a skutečně hrozí riziko uzavření se. A chceme zabránit pohybu osob a to bychom neměli podceňovat. Viděli jsme, co se stalo v jiných oblastech, cestovní ruch, sport a vybavení automobilů. Vidíme, k čemu dochází. Inovace vyžadují, aby osoby, které mají nápady, mohly být tvůrčí a mohly se přemístěvat, mohly cestovat. Protože si dobře uvědomujeme, že v některých podnicích to, že jsme pracovali s určitým výrobkem, tak znamená určité omezení. A je tedy velmi důležité, abychom Eh, zapracovali faktor mobility, abychom podpořili tvořivost. A chci varovat před eh, tím uzavřením. Další věc, kterou jsem chtěl zdůraznit. Eh, ve Švédsku máme systém, kdy odbory mají právo mít zastoupení ve správní radě podniku. Je to systém, který existuje, který se osvědčil a díky tomu máme možnost eh, vyjednávat a diskutovat. A ne, bylo by třeba vytvářet jiný systém, který by bránil tomu zastoupení v podniku i dalších zaměstnanců. Ta interakce musí existovat. Je třeba, abychom měli systém, který bude takto funkční, protože se nám osvědčil. Děkuji, děkuji mnohokrát. Je skutečně užitečné, když se zúčastní i poslanci, kteří nejsou stínovými, často přinášejí eh, nové myšlenky a proto se tady setkáváme. Eh, přeje si někdo jiný komentovat tuto otázku? Laro, chcete to zhrnout? Mm, chce komise něco říct? Komise je spokojená, usmívá se, poslouchá. Děkuji, Laro. Děkuji. Budu velmi stručná. Příspěvek, který jsem si zde poznamenala, zde je a já bych chtěla poděkovat kolegům za vystoupení a za příspěvky. A nevím, zda je to pravda v jiných zemích, ale velmi často v Itálii malé a střední podniky jsou vlastně podnikem jednoho člověka a chráníme vlastně společnost i jednoho člověka a i veřejný a soukromý zájem. A jsem velmi potěšena tím, co jsem slyšela dnes. A chtěla bych eh, poděkovat kolegům, kteří se vyjádřili pro malé a střední podniky a jejich práva. Chtěla bych také poděkovat pana Durand pan Duhon, protože zmínil některé věci, které zmínil minule pan Koferáty. A já jsem se dohodla s panem Koferátem, že potřebujeme ochranu pro malé a střední podniky v našem dokumentu. Takže jsem velmi potěšená, že jste vyšel z toho, co zde zaznělo a vystoupil jste proti tomu dosi. Ale na závěr jste se posunul k linii, kterou jsem dohodla s panem Koferátem, Takže z toho mám radost. Jsme pro ochranu malých a středních podniků a je tam také v tomto smyslu určitá část textu. A chci dát jasně najevo, že v nadcházejícím legislativním období bychom měli hovořit o normalizaci a nemělo by to představovat eh, další výdaje, když se stanoví eh, nová no, technická norma. Když jde o nový podnik, tak ten by mohl být propojen s větším podnikem. A v evropské legislativě malé a střední podniky mohou mít až 250 zaměstnanců. A pokud jde o Itálii, to už je velk, velká firma, to už je velká společnost. Takže já jsem ráda, že jste sdíleli mou linii a linii pana Koferatyho. Dobrá, děkuji mnohokrát, děkuji vš- omlouvám se, termín a harmonogram mi vyhovuje. Jenom chci vysvětlit, děkuji mnohokrát za vaši práci, přes 200 pozměňovacích návrhů tohoto výboru a řada z jiných výborů. Bude to představovat velký objem práce, abychom vypracovali kompromisní pozměňovací návrhy. Takže to budeme znovu projednávat kompromisní návrhy 16. a 17. března před hlasováním 24. března. Takže bude čas mezi projednáním. Budou zřejmě návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů než nastane hlasování 24. a 16. dubna ve výboru Jury, který je gestčním výborem. Chci pozdravit studenty z univerzity v Birminghamu, kteří nás sledují online a zajímají se o postup u této záležitosti v rámci akademického cvičení o vnitřním trhu evropská politika vnitřní a vnitřní trh a tento seminář vede můj předchůdce pan Harbour. Takže doufám, že studenti mají jasno v celé Evropě. Děkuji. Takže si dáme malou přestávku a počkáme na dalšího zpravodaje. We're waiting for Ildiko Galpelt. Can somebody possibly tell her that her item has come? Čekáme na paní Pelč. Můžete jí prosím někdo třeba zavolat a říct jí, že je na řadě. Děkuji. Um, ladies and gentlemen, if... Dámy a pánové, já vás poprosím o pozornost a dovolím se říci, že zpravodajka je stále ještě na parlamentní delegaci. Před dvěma týdny to údajně už omlouvala, má se vracet až ve středu Vím však, že pan López měl ve za v průběhu naší výměny názorů, jenomže pan López tady taky není. A mně to je velice nepříjemné, že tolik lidí zdržují. Já vím, že naše programy jsou jaksi orientační, ale je mi to trapné že čekáme. Jenom pro vaše informaci chci říci, že se vždycky budeme snažit o to, aby náš harmonogram byl natolik flexibilní, aby tady všichni mohli být. Pokud víte, že jste zpravodaj nebo stínový zpravodaj nebo někdo jiný a máte vystoupit v pondělí odpoledne nebo v úterý dopoledne, dejte nám prosím vědět, protože se vždycky pokusíme to přesunout. Tady to nebylo možné přesunout, jelikož paní zpravodajka se nevrací do středy. Ale vzhledem k tomu, že je tady koordinátor za EPP, tak zahájíme výměnu názorů a koordinátor vystoupí za zpravodajku k tomuto tématu. Vyhovuje to tak? Andresi? Výborně. Stínoví zpravodajové se vyjádří a poté pan López White promluví také a je mi jasné, že to paní zpravodajka bude moci prohlédnout online. Děkuji vám za trpělivost a v prvé řadě pan Nikola Danty za SAD. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem teď v situaci, že budu muset odejít dřív, než vystoupí zpravodaj, ale Zazněl tu jasný popis eh, stávající situace už minulé. Já jsem předložil několik pozměňovacích názor, na, eh, návrhů s cílem soustředit se na reformu hospodářské zprávy a propojenost s reálnou ekonomikou, vytváření jednotného trhu, Eh, pozbuzení růstu a pracovní příležitosti. To nakonec byly cíle, které jsem eh, sledoval svými pozměňovacími návrhy. Jsou tady další pozměňovací návrhy, které byly předkládány ve stejném duchu. Opravdu musíme maximálně využít příležitosti, která se nám zde skýtá v plánu předsedy komise Junkra. Jsou zde jasné, hodnotné, přínosné možnosti a musíme se zorientovat v strategických variantách rozvíjení jednotného trhu. Pak je zde tematický okruh flexibility, což rovněž může mít svůj dopad na hospodářskou zprávu. I zde musíme maximálně využít nástrojů, které máme k dispozici a možnosti, které se nám skytají. To je způsob, jak to všechno vzájemně provázat. Já jsem zaznamenala, že řada kolegů předložila pozměňovací návrh v podobném duchu, to znamená snaha o soustředění investic do reálné ekonomiky, do okruhu a oblastí, které přinášejí skutečnou hodnotu. Pan Tarabela, pan Duran, pan Šváb předložili pozměňovací návrhy které se ubírají podobným směrem, o kterém právě hovořím. Jsou zde sektory, které přímo uvádíme, jako jsou veřejné zakázky, jako je energetika, jako je doprava, inovace. A přerod naší ekonomiky na model, který je poněkud více udržitelný. Mně se zamlouvaly pozměňovací návrhy, které byly zpracovány a předloženy, pokud jde o vylepšování situace na vnitřním trhu ve prospěch spotřebitelů společností malých a středních podniků. Musím však říct, že stále ještě musíme pamatovat na to, že krize ještě trvá. Trvá už několik let. A my musíme posilovat vnitřní trh spíš než se snažit o vyrušení či oslabení jeho jednotlivých aspektů. To je tedy to, co jsem k tomu chtěla říci. A v tuto chvíli potřebujeme lépe zapracovat na vnitřním trhu, docílit lepší soudržnosti v Evropě tak, abychom byli hybnou silou růstu celosvětově. A já budu spolupracovat s paní zpravodajkou na nalezení kompromisu ještě než se bude hlasovat, tak abychom opravdu dosáhli takového celistvého a vyváženého přístupu k věci. Děkuji. Děkuji, Antonio. Já chápu, že eh, ty jsi zda za paní zpravodajku předala ti, co máš říci. Ne, dobře, tak Nikola. Děkuji. Já vystoupím za paní zpravodajku, která je v tuto chvíli na misi za Evropský parlament. Já zde vystoupím tady za ní. Mám zde několik prohlášení. Jednak paní zpravodajka vítá většinu pozdějacích návrhů, které se objevily úsilí musíme orientovat na klíčové pilíře evropského semestru. Myslíme si, že aktualizace stavu eh, vnitřního trhu na základě eh, návrhu IMCO může být velice přínosné ve smyslu odstranění překážek na jednotném trhu. Z těch poznacích návrhů je jasné, že stávající přeskum nám dává vynikající příležitost pro účely další výměny názorů na téma dalšího prohloubení fungování vnitřního trhu v rámci ostrovské zprávy. Myslíme si, že celkové řízení vnitřního trhu se musí zlepšit, pakliže chceme dosáhnout toho, aby to byl jakýsi motor pro vytváření dalších příležitostí práce a dalšího růstu. Také to musí být jedná eh, páka pro to, abychom se stali jakousi referenční hodnotou, což znamená dosáhnout politické stability na nejvyšší úrovni. Musíme se vyvarovat jakýkoliv umělých překážek na úrovni Evropské unie či na úrovni členských států. Musíme vytvářet efektivní nástroje k tomu, aby vnitřní trh fungoval ve prospěch občanů i podniků. A koordinace, úsilí a další aktivita musí být znovu nastartovány. To znamená, že klíčové oblasti musíme nakombinovat s dalšími tematickými okruhy, které jsou důležité pro vnitřní trh a v tomto smyslu je třeba předkládat další návrhy. Je zde pozměňovací návrh, na který by zpravodajka ráda poukázala. Jde o lepší realizaci doporučení na úrovni jednotlivých zemí. Zpravodajka se domnívá, že je potřeba se lépe uchopit eh, CSR. Je třeba zlepšit realizaci doporučení a to je základní předpoklad pro další rozvíjení investičních plánů. Paní Galpes má však obavy, pokud jde o praktičnost tohoto návrhu. Ráda by se vyslechla stanovisko stěnových zpravodajů. My jsme měli tu možnost vyslechnout si jedno takové stanovisko k tomuto přístupu, jak si kolegové asi uvědomí, tak bohužel komise porušila tradici a nepředložila materiál k integraci na vnitřním trhu Měli jsme pozměňovací návrhy i v tomto duchu. Zpravodajka ráda, že takové eh, pozměňovací návrhy přišly. Můžeme znovu nastavit důvěru a pakt růstu který potřebuje eh, předpoklad vnitřního trhu a odpovídající zprávu, což samozřejmě znamená, že členské státy musí vynaložit značné úsilí na národní úrovni a zároveň dodržovat ustanovení týkající se fungování vnitřního trhu, jako vždycky paní Galpes se obrátí na každého stínového zpravodaje zvlášť a bude s ním hovořit o jednotlivých pozměňovacích návrzích Ona sleduje naše debatu online a můžeme ji takto pozdravit. Těší se na vaše připomínky a já si je všechny důkladně poznamenám, abych je měl možnost následně předat. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za EKR, takže rychle vystoupím eh, v této věci. Důraz byl kladen na to, jak vnitřní trh může přinést hodnotu ekonomickému růstu tím, že no, zprůchodní výhody vnitřního trhu, jakým způsobem můžeme ten růst a konkurenceschopnost eh, zajistit a nastartovat a zlepšit i situaci, co se týče pracovních příležitostí v Evropě. My se domníváme, že je velice důležité ten časový rámec maximálně využít a snažit se nalézt a odstranit překážky odpovídající realizace našich předpokladů na vnitřním trhu. Snažíme se alespoň tyto překážky pro spotřebitele a podniky ehm, minimalizovat a je důležité, abychom se soustředili na otázku realizace v rámci celého vnitřního trhu. To je klíčová iniciativa komise v tuto chvíli a my bychom velmi rádi, aby tato zpráva, na níž pracuje paní zpravodajka, se právě soustředila na tuhle pro nás klíčovou otázku. Pozměňovací návrh číslo 34. Zde upozorňujeme na to, že potřebujeme angažovanost národních parlamentů v rámci realizace, že i té je potřeba. Pro nás to není jenom integrace společností nebo další harmonizace. Pro nás je to otázka, proč tady máme tolik právních předpisů týkající se vnitřního trhu a nemáme nic, co by skutečně zajišťovalo celistvou realizaci, jak to tedy celé vzájemně propojit a zprůchodnit. Spravodajka se vedla velice dobře, pokud jde o soustředěnost na samotné téma vnitřního trhu. Nenechala se odvést od tohoto tématu nějakými jinými argumenty, třeba otázce ekonomického řízení. Myslím si, že takhle by to mělo fungovat eh, v rámci našeho výboru, když pojednáváme témata týkající se vnitřního trhu. Pokud jde o otázky, které jste právě nastínil, k těm eh, pozměňovacím návrhu. Tady se říká, že, fun, že prostředky by se neměly dávat těm členským eh, zemím, které se nedrží svých doporučení. No to bych měla docela obavy, protože mám za to, že jsou to doporučení, nejsou to žádné příkazy nebo rozkazy. Jakmile začneme uplatňovat stanovisko, že Brusel rozkazuje prostřednictvím semestru, prostřednictvím ekonomického řízení, tak si myslím, že dosáhneme toho, nebo můžeme dosáhnout toho, že se bude množit nespokojenost a lidé budou říkat, chápe to vůbec eh, Brusel, co se děje na národní úrovni. Takovéto debaty už v minulosti jak si zaznívaly, jestli bychom neměli spíše chválit ve chvíli, kdy dochází k odpovídajícímu fungování a spíš se vehnout nějakému trestání, když dochází k odklonům od toho odpovídajícího fungování. Moje frakce nebude podporovat něco, jako je další eh, měnová či daňová unie nebo další možnosti. Chceme další transparentnost, ale nechceme další harmonizace týkající se daňové politiky. Byla jsem potěšena tím, že paní zpravodajka se přiklonila k řadě našich pozněcích návrhů. My bychom rádi Eh, dosáhli toho, že se budeme soustředit na vnitřní trh a investiční plán a myslím si, že v tomto stanovisku bychom to neměli pojednávat příliš preskriptivně. Budou další jiné možnosti k, k takovému zpracování v tuto chvíli. Děkuji zpravodajce, že se takto zasadila o toto téma, ačkoliv má jinou práci jinde v tuto chvíli. Teď dám slovo skupině ALDE. A pan, pan Guga bude hovořit za paní Tonas. a je paní Tonas tady nemohla dnes vystoupit. Mám obecnou připomínku, ale je přesto důležitá. Pokud jde o hospodářský rámec, pokud jde o reformu a zajištění flexibilnějších pravidel. Platí skutečně, že krize v Evropě je těžká a stále se potýkáme s problematikou nezaměstnanosti a nedostatečného růstu, ale existují určité známky toho, že se Evropa vzmáhá a dostává z krize. 28 měla v roce 2011 4,5 HDP a předpověď na rok 2014 byla 3 Takže situace je taková, že musíme trvat na rámci hospodářského řízení. Ne, nesmíme si dovolit různé výjimky pro různé členské státy, totiž více veřejných dluhů. A já chci další uh, růst a další pracovní příležitosti, ale tomu nepomůžeme dalším vynakládáním veřejných prostředků. Co pomůže lepší fungování vnitřního trhu? Pomůže, pokud budeme, dopo, do, budeme realizovat, efektivně realizovat doporučení jednotlivým zemím. Je mi jasné, že by se výsledky zlepšily. Nedostatečná realizace a naplňování doporučení opravdu poškozuje vnitřní trh, takže lepší soulad a naplňování těchto předpokladů musí být klíčovou otázkou a to je třeba v našem stanovisku zdůraznit. Jsou zde další návrhy, další připomínky, ale paní Tornajs eh, se přímo spojí s paní zpravodajkou, aby dále rozvedla témata, která ji tíží. Děkuji, to bylo jasné. Ten stínový zpravodaj za GUE. Je tady vůbec někdo z GUE? Pascal Zazalné, prosím. Odvíš. Ano. Dnes eh, přeskakuji z jednoho téma na druhé a jsem na to pišný. Zdravím zpravodajku nepřímo nás elektronickou cestou sleduje a děkuji za její práci. Moment, Pascal, prosím. No, zdá se, že tu máme zpětnou vazbu. Je to nepříjemné. Je tu takový silný zvuk, který je nepříjemný, když začne tlumočení. Teď je to slyšet. Teď je to pryč. Teď není vůbec nic slyšet. Možná to je můj mikrofon. Teď už je to dobré. Výborně. Díky. Já jsem říkal bez zlých úmyslů, že pokud uplatňujeme pravidla přísně, takže pokud tak vyřešíme růst i zaměstnanost, tak já bych byl první potěšen, ale nejsem si jist, že je to tak jednoduché. Každopádně je důležité, pokud eh, stanovíme pravda, tak je třeba je dodržovat. S tím souhlasím a v opačném případě nevíme, kam jdeme. Za zelené velmi málo pozměňovacích návrhů u tohoto návrhu o hospodářské zprávě. První věc snad eh, nebýt posedlý krátkodobým deficitem. A tady nejsem ani přesvědčen, že bychom se všichni shodli důležitost podpory investic v reálné ekonomice. A to je odpověď pro trvalý udržitelný rozvoj a zaměstnanost. Pouštět se do oborů, které mají budoucnost a také do energetického přechodu. To bude jedna z velikých akcí Evropy v budoucnosti. A naše stanovisko vůči programu příliš důrazných případně drastických úspor, které neprokázaly svou efektivitu, a to je asi eufemismus v této chvíli. Takže nalézt rovnováhu, to je pozměňovací návrh, který prosazujeme v bodu 27. A také zdůrazňujeme, a já jsem to již uvedl minule, zdůrazňujeme, že nová pravidla pro veřejné zakázky, zejména v oblasti sociální a v oblasti životního prostředí, umožní pomoci eh, malým a středním podnikům v Evropské unii a ta opatření jsou velmi důležitá. Měla by mít pozitivní dopad dlouhodobě na veřejné rozpočty. Tedy normy pro veřejné zakázky by měly být potvrzeny a to se nám jeví jako zásadní věc. Děkuji. Would anybody else like to take the floor? Chce se k tomu vyjádřit ještě někdo? Antonio, chcete to nějak schrnout? Ano, děkuji. Paní zpravodajka to samozřejmě sleduje, ale já jí stejně ještě jednou řeknu ehm, to, co jste zmiňovala ehm, zejména vy, paní předsedkyně, co se týká jasného stanoviska vaší frakce. Rovněž ehm, Tady jde otázku sociální kritéria, otázka veřejného financování. Takže tady zajistím, aby to bylo předáno paní zpravodajce. A jak víte, paní zpravodajka vás bude přímo kontaktovat Liberálové říkali, že to je zapotřebí a bude to také tak. A e, velmi brzy vám představí i kompromisní pozměňovací návrhy. To tedy jenom, abyste byli v obraze. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Máme poměrně přísný harmonogram, tedy hlasovat budeme 16. a 17. března. Další bod na pořadu jednání a tady máme zpravodaje v místnosti, což je výborné. Což byl tedy vtip, ale doufám, že mi ho odpustíte. E, tak to další téma rozhodně legrační není. Je to téma velmi vážné a je to stanovisko k Evropské strategii energetické bezpečnosti. A zpravodajka je Filiz Huismenová. Vy jste tady, myslím, ještě nevystupovala, takže vás formálně vítáme. Já se vám rovnou omlouvám za zkomolenou výslovnost příjmení, říká paní předsedkyně, a máte slovo. Děkuji. Návrh této strategie o eh, Evropské strategii pro energetickou bezpečnost je velmi zajímavé téma pro celý parlament a zejména pro náš výbor. Energetická strategie cílí na to, čemu říkáme společná energetická unie. A v této oblasti, jak víte, máme celou řadu problémů a očekáváme, že se nám dříve nebo později podaří je vyřešit. Máme 82 podaných pozměňovacích návrhů a v zásadě souhlasím s většinou z nich. Mně teď čeká úkol vše skoordinovat a myslím si, že by bylo hodné, abychom se úzce přidrželi kompetencí výboru IMCO. A to proto, že máme velmi konkrétní názory, velmi konkrétní odpovědnost v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů. Myslím si, že bychom se tohoto rámce měli přidržet i v rámci strategie pro energetickou bezpečnost. Výbor ITRE sám připravil určité pozměňovací návrhy a teď je řada na nás, abychom předložili ty své. Bude asi vhodné, Abychom byli konkrétnější, naše pozměňovací návrhy tak budou mnohem efektivnější. Například, měli bychom se zaměřit na velkoobchodní ceny v energetickém sektoru a na to, abychom spotřebitelům poskytovali dostatek informací k tomu, aby ti to mohli provádět informovaná rozhodnutí. Dále by bylo vhodné zaměřit se na další rozvoj aplikovaných standardů. Není nutné, abychom se zaměřovali na vnější vztahy, jako jsou třeba vztahy s třetími státy. nebo jadernou energii, nebo obnovitelné zdroje. To jsou všechno všeobecné problémy, které podle mého názoru jdou nad rámec kompetencí našeho výboru. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit na efektivitu, účinnost a ochranu spotřebitelů. Děkuji. Děkuji, to bylo velmi jasné. Děkuji vám za tuto zprávu. Eh, eh, stínový zpravodaj EPP, pan Esteres White, takže prosím. Děkuji ještě jednou za slovo. Děkuji, děkuji. Eh, podporuji, co říkala paní navrhovatelka je potřeba připravit silné a přijatelné pozměňovací návrhy. Rád bych ehm, zdůraznil několik málo pozměňovacích návrhů, když dovolíte. Zejména čísla 3 a 44. To jsou dva návrhy, které jsem sám navrhl a kde paní eh, navrhovatelka sdílí společně s ostatními eh, mé názory. Čeho chceme dosáhnout? Pomocí těchto návrhů chceme spolu vytvořit eh, budoucí evropskou strategii pro energii, ale zatím účelem potřebujeme jednotný trh s energiemi uvnitř EU. A abychom jej dosáhli, Potřebujeme třetí energetický balíček, potřebujeme propojení mezi členskými státy a potřebujeme modernizaci energetických sítí. Dále návrh 55. Ten jsem také navrhl já. Tam říkáme, že tam, kde chceme investovat do energetické účinnosti, co se týká zejména oblasti budov, což je velice důležitý sektor, tak eh, musíme například v oblasti cestovního ruchu přijmout určitá opatření, jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států, abychom eh, energetickou účinnost zlepšili. Musí musí to být vždy opatření, která budou koordinována, stabilní a tím pádem mohou být v dlouhém horizontu velmi efektivní. A nakonec eh, návrh 64 od paní navrhovatelky je úžasný a podporujeme jej. Chceme od komise, aby podnikla taková opatření, která jsou uvedena v třetím energetickém balíčku, tak, aby byl, bylo zaručeno právo uživatelů a spotřebitelů vybrat si svého poskytovatele energie. To je velice důležitý krok vpřed pro naše spotřebitele a vedlo by to i ke stimulaci eh, například velkoobchodního trhu s elektřinou. Další pozměňovací návrh hovoří o tom, že je například potřeba posílit systém ETS a je potřeba zajistit, že nezhoršíme konkurenceschopnostní pozici evropského průmyslu. Nechceme podporovat tu relokalizaci a ztrátu pracovních míst a ten takzvaný odliv mozků z EU. Eh, další věc, kterou jsem pochytil 21. ledna, eh, byly ty energetické ostrovy. Sdílím názor, že v Evropě existují eh, určité oblasti, které zkrátka nejsou napojeny na energetické sítě. A těm říkáme energetické ostrovy, takzvané Energy Islands. No a nakonec podporuji i návrh 26, který si myslím, že by měl být součástí kompromisního návrhu, pokud se nepletu, tedy tam se říká, že spotřebitelé vyzývají členské státy a EU, aby bylo zajištěno dlouhodobé vzdělávání o tom, jak lze spořit energie. Myslím si, že celkově za to se nám podařilo vytvořit velmi kvalitní text, tedy z hlediska výboru IMCO. A to jak pro evropskou strategii zabezpečení energií, tak z hlediska velmi kvalitní spolupráce paní zpravodajky, paní, eh, pa, paní navrhovatelky, paní navrhovatelka eh, vždy vítala naše návrhy s otevřenou náručí a za to jí děkuji. Děkuji Jens Nielsen za SAD. Děkuji. Děkuji mnohokrát. My jsme předložili pozměňovací návrhy, které ukazují, že máme řadu společných postojů k energetické politice, ale také pokud je o vývoj energetického trhu. A podmínky jsou pro nás dobré. Můžeme díky pozměňovacím návrhům dospět ke kvalitnímu textu. A je tu celá řada společných prvků. Souhlasíme s tím, co bylo předloženo, zlepšit infrastrukturu, e, realizovat legislativu, která už byla schválena a lépe fungující trh. A je třeba, abychom se mohli soustředovat na cíl ve zprávě, to je jednat o bezpečnosti dodávek energií. Některé věci chceme jménem naší skupiny předložit. E, za prvé bezpečnost energetických dodávek, bezpečnost zásobování. E, e, je třeba se zabývat fosilními zdroji, hovoříme o uhlí, o plynu. Otázka, zda máme používat ruský plyn nebo jiné zdroje a zabývat se tím, co máme u nás. Ale bezpečnost dodávek není v rozporu s trvalo rozvojem. Je třeba bát větší energetické účinnosti a měli bychom to zapra- zapracovat do naší strategie bezpečných dodávek. Každá země samozřejmě má vlastní politiku, ale my bychom chtěli snížit spotřebu energie a měli bychom se soustředit na větší účinnost, to je optimální řešení. A přesto bychom se měli soustředit na tento prvek, měli bychom zpomalovat a měli bychom se soustředovat na energetickou účinnost a účinnost spotřeby. E, pokud jde o nový energetický rámec, jaké jsou konkrétní možnosti, pokud jde o bezpečnost e, zásobování. Také jde o energetickou chudobu. Jak, e, jaká je situace u těch nejchudších a jejich přístupu k energiím. Pokud jde o sociální politiku, ta je v oblasti národní a chceme podpořit opatření členských států, Spotřebitelé by měli být vždy v jádru našich textů, našich návrhů, které schvalujeme. Děkuji. Děkuji. Annalín van Bruset za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Podobně jako zpravodajka, chtěla bych říci, že souhlasíme s pozměňovacími návrhy, jako řada kolegů. My jsme spokojeni a chtěla bych využít této možnosti a vyjádřit se k pozměňovacím návrhům. Pokud jde o pozměňovací návrh 2, který jsme předložili, tady bych vám chtěla říci, jaká je přesně situace energetická bezpečnost. Dva kolegové o tom hovořili a skutečně my jsme předložili tento návrh, protože chceme říci, že je třeba zamezit situaci, kdyby Evropská unie nebo některé členské státy, které velmi závisí na některých dodavatelích, zaznamenaly problémy. Jde o takové energetické ostrůvky, o kterých je zde řeč. A pokud, pokud jde o naše poslední jednání, já už jsem to uvedla, Musíme zdůraznit eh, růst a zaměstnanost. Eh, nemůžeme to dost opakovat. Musíme eh, také směřovat k energetické unii. O tom budeme jednat s komisí liberalizace a zvýšení konkurence by měly přivodit příznivější situaci pro spotřebitele a za náš eh, parlamentní výbor bychom to měli zdůrazňovat. A zpravodaj to sám uvedl. A i my jsme zde předložili pozměňovací návrh číslo 9 a i zde, jak už jsem řekla, naše pohledy jsou víceméně stejné. U 57. v odstavci 4 bychom chtěli doplnit eh, nový prvek, Jde o parlament, který hovoří o obnovitelných zdrojích energie. Obnovitelné zdroje jsou možností, které, kterou je třeba využít. Také to zlepší zásobování energií Evropské unie, ale třeba to specifikovat. Všechny členské státy nemají stejné možnosti, aby mohly čerpat eh, z obnovitelných zdrojů energie. Chci zmínit Belgii a Flandry. My máme možnost využívat fotovoltaiku, větrné elektrárny a to asi nedává největší možnosti. Takže se to liší v jednotlivých zemích, pokud jde o energetické zdroje. Jiní kolegové sdílejí tento pohled a pozvací návrhy některých kolegů se týkají právě těchto otázek. Pokud jde o návrh změní. Uvítali bychom lepší propojení mezi členskými státy. Skutečně je třeba toto posílit. Pozměnovací návrh 61 z toho vychází, vzájemná propojenost je velmi důležitá. Je třeba lépe propojit členské státy a to nám umožní mít energetické zásobování, které bude bezpečnější, zejména dlouhodobě. A jsou tu i další pozměňovací návrhy, které byly změny kolegy. A potom pozměňovací návrhy, které se týkají mezer na trhu, které způsobují, že členské státy nemohou vést lojální soutěž. Tady bych eh, řekla, že jsem k dispozici zpravodaji. Můžeme na jedné straně vydělat na tom, že tyto překážky odstraníme. A v závěru se chci vrátit k pozměnci na 69, který jsme předložili. Pokud si přejeme mít fungující vnitřní trh, bude třeba podniknout nové kroky a je zásadní, aby infrastruktura, která by měla zaručit eh, zásobování energií, by se měla rozvíjet a je třeba zajistit, aby stávající pravidla, pokud je o kapacity, byly posíleny. A právě jenom touto cestou budeme moci lépe integrovat energetiku. Jsem připravena podpořit pozměňovací návrhy kolegů, kteří se blíží k mému postoji a věřím, že se nám podaří vytvořit kompromisy a už nyní se těším na další spolupráci. Děkuji. E. Tak za GUE tady stále nikdo není. Takže pan Pascal Duron má slovo. Ještě někdo se hlásí? Eh, je to skutečně můj velký den. Já nevím, zda se z toho vůbec dostanu. Když jsem takto třikrát mluvil před GUE, to je pozoruhodné. Já už jsem dnes příliš mluvil, takže budu velmi stručný. Nejdříve chci poděkovat eh, zpravodaj za odvedenou práci, za zohlednění eh, našich debat a za to, že otázka byla soustředěna na práci výboru Imko. A to pole je skutečně jasně vymezené a to je skvělá věc. Myslím, že tu máme konvergenční body, nebudu zabíhat do podrobností. Ano, energetická účinnost, samozřejmě, to zaznělo, to je priorita. To je věc, která musí být rozvíjena stále a vždy. A to je legitimní posedlost, kterou sdílíme. Je třeba dát prostor malým a středním podnikům, které vytvářejí průmyslové pojevo v Evropě. Energetická účinnost, to je práce pro stavebnictví která nemůže být přestěhovaná jinam. A naše podniky by zde měly získat přidanou hodnotu a zatím to dělají minimálně. Takže zabývat se energetickou účinností, to je velmi důležité, musíme to připomenout. Kromě toho je to jeden z klíčů k dodržení našich závazků, závazků Evropské unie a to je možná jediný rozpor u obnovitelných zdrojů energie. Tyto obnovitelné zdroje nejsou jenom dobré pro zaměstnanost, ale jsou také efektivní, pokud jde o emise skleníkových plynů, které se musí snížit. A také mají význam pro rozvoj a mnohem silnější energetickou nezávislost Evropy. Ano, energetické účinnosti, ano, obnovitelným zdrojům energie. A také jsem minule řekl, a to nebyla žádná ideologická otázka, otázka zdravého rozumu, ano, vzájemnému propojení a skutečnosti, že zrušíme ty ostrůvky v Evropské unii. Musíme jít cestou více unie a otázka zde se vymyká tematice výboru IMCO. Je banální říkat, že to je jeden z klíčů k 21. století. Také pro splnění cílu 21. století energetická nejistota se bude rozvíjet a bude se také rozvíjet problematika potravin a základních zdrojů v 21. století. Tedy obnovitelné zdroje, úspory, to, že chceme více propojenosti a samozřejmě informovanost spotřebitelů inteligentní sítě a vše, co nám umožní v duchu transparentnosti umožnit eh, spotřebitelům, aby šli cestou čisté výroby, kterou se ubírala Francie, která se tvářila jako, že energie nic nestojí a je bezmezně dostupná. A ta politika byla politikou nabídky naprosto šílené. Takže je třeba informovat spotřebitele, nevnucovat jim volby, ale dát jim možnost si vybrat. Takže je to skvělá zpráva a já jsem také přesvědčen, že nalezneme kompromisy a syntézu. Kaya Kalas. Eh, thank Děkuji, Kalas. Děkuji, já jsem se chtěla jenom vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které jsem sama předložila. Jednak jde o integraci sítí komunikačních a technologických sítí a energetických sítí, zvláště pokud hovoříme o inteligentních sítích, tak ty přispívají k zajištění energetické bezpečnosti v tom smyslu, že ve chvíli, kdy jedna síť že druhá funguje a myslím, že tohle se hrává zásadní roli. Další věc je v oblasti energetické bezpečnosti vždycky, když probíhá tato debata, tak členské státy zvažují vlastní energetickou bezpečnost. Abychom mohli hovořit o energetické bezpečnosti na evropské úrovni, musíme však hovořit o širší roli ACERu, který sehrává zásadní eh, dohlížecí roli na energetickém trhu. To je druhá poznámka z mé strany a třetí poznámka je pozitivní dopad fungování vnitřního trhu A to se dotklo nejenom velkoobchodních cen, ale i maloobchodních cen, což je pro nás jako politiky eh, důležité a musíme na to poukazovat. Děkuji, Radout. Děkuji, paní předsedkyně. Z mé strany dvě poznámky, prosím. Jednak, když se zaměříme na tuto strategii, tak nejdůležitější je sledovat, odkud energie přichází a pochází. Musíme mít <clears throat> různé zdroje energie. Musíme se zaměřit na vyjednávání smlouvě TTIP, kde jsou určité příležitosti Často Spojené státy vyvážejí eh, ropu a plyn do EU, což v tuto chvíli nečiní, takže to je jedna věc zdroje. Potom se musíme zaměřit na vnitřní strukturu fungování trhu. V řadě členských zemí máme ještě dále regulované ceny, což nás velmi poškozuje, pokud jde o zajištění bezpečnosti. V prvé řadě to znamená totiž, že jsou menší pobídky do investice do vlastní infrastruktury. Například ve Spojeném království máme opravdu velké problémy, co se týče možnosti skladování, ale infrastruktura jako taková nevypadá, jak by vypadat měla, jelikož nejsou e- investice a ty nejsou proto, že nejsou pobídky a proto se musíme snažit na to podívat i takto zvnějšku. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji za všechny připomínky. Já jsem velmi ráda sledovala předloženou zprávu a pozněcí návrhy, protože v průběhu minulého mandátu jsem se tomu hodně věnovala v rámci výboru ITRE a je mi jasné, že výbor ITRE bude rád za připomínky od našeho výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Budou za to vděční. Pokud jde o obecné připomínky týkající se fungování trhu, to jsou velice užitečné rady. Musíme to celé propojit, zamyslet se nad možností, jak eh, do toho zapojit informačně komunikační technologie a vědí, že energetický sektor hladový po investicích a na to upozorňuje jak zpravodaje, tak i někteří zástupci politických frakcí. Jde o to, že regulační stanovování cen poškozuje oblast investic. A mě by zajímalo, jak tohle dále rozebereme, jak nakonec na hlasování. Pak jsou zde otázky ochrany spotřebitele. Mě by to zajímalo z hlediska transparentnosti a poskytování informací spotřebitelům. Transparentní tarify, možná bychom se tomuto měli věnovat z hlediska právě transparentnosti informací pro spotřebitele někdy. V tuto chvíli však se ptám, zda jsou ještě další připomínky. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat všem. Bylo mi potěšením se všemi spolupracovat. Eh, bylo mi potěšením spolupracovat i s stínovými zpravodaji. Samozřejmě, že si všechno vezmu k srdci, že budu připravovat kompromisní pozměňovací návrhy a další změní. Postarám se o to, aby z toho vyšlo stanovisko, které bude komplexně pojednávat o otázce energetické bezpečnosti a využije veškerých možností našeho parlamentního výboru. Je důležité, aby z toho vyšlo znění, které není příliš vážně obecné, aby to bylo znění, s kterým opravdu bude moci příslušný výbor dále účelně pracovat. 16. března to výboru předložíme a já vám v tuto chvíli mnohokrát ještě jednou děkuji. Doufám, že se nám podaří zpracovat opravdu kvalitní text. Děkuji. Děkuji. To znamená, projednávat se to bude 16. března a 17. března budeme hlasovat po debatě, která proběhne 16. Další bod na programu je výměna názoru s prvním místo předsedou komise. Zhruba za 13 minut by mělo začít toto jednání. Bye, thank you very much.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 Thank you, ladies and gentlemen. Děkuji, dámy a pánové. Máme tu čest dnes odpoledne, že mezi nás přišel první místo předseda komise Franz Timmermans, který se zabývá právním státem, a chartou eh, základních práv. Jak víme, tak má ohromný rozsah práce a tento výbor vždycky velmi dbal na jedno z témat pana Timmermanse a to je lepší právní úprava. Vidím, že někteří koordinátoři pokyvují. Je to opravdu výbor, který, když jsem sem přicházela, jsem už věděla předem, že má pověst v tomto směru a velice se zasazuje o dobré hodnocení dopadu, o přinášení vlastních podnětů, které jsou dobře projednány a dobře připraveny pro další předpisy. Takže myslím, že tento výbor má veliké pochopení o, pro to, co činíte v oblasti institucionální práce a co se týče lepší právní úpravy. My vás tedy vítáme a děkujeme, že jste nám dal přednost Další úvod už nepotřebujete, další představování nepotřebujete a máte Francii slovo. Předávám vám slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji za možnost zde vystoupit před vámi a hlavně vám naslouchat. Já jsem zde proto, abych vám naslouchal, abych se seznámil s vašimi připomínkami a abych se vyslechl vaše otázky. Chci se také od vás odnést to, co je pro mě důležité v mé práci. Lepší právní úprava je hlavním tématem naší diskuze podle všeho. Měl jsem se setkat, eh, chtěl, chtěl bych se setkat s někým, kdo by říkal, já nestojím o lepší právní úpravu, já stojím o horší právní úpravu, to je těžko. No, to sousloví lepší právní úprava je vlastně nesmysl, protože každý chce lepší právní úpravu, ale ono je to konkrétnější tím, že se tím konkrétně zabýváme. A podle mého jde o to odvést lepší práci při přípravě nových předpisů, které budou lépe uplatňovány v členských státech nebudou přinášet takovou ohromnou administrativní zátěž. A tam, kde budou přinášet zátěž, tak to bude úmyslně, ne omylem. Jde o lepší uh, úpravu, jak na národní úrovni, tak evropské úrovni. Tam, kde existuje problém, tak musíme my jako politici přinést návrh k řešení takového problému. A pak je zde další věc, která se objevuje hlavně na evropské úrovni a řeší komise, předpokládám, že i Evropský parlament, a to je to, že pak, když chcete soustředit své úsilí na priority, tak si uděláte přátele, ale nejenom přátele, protože vaše priority mohou být prioritou někoho jiného a tím, že něco vytyčíte jako prioritu, znamená, že něco jiného musíte třeba i opustit. Takhle to vypadá v evropských institucích, je to naše praxe. Někdy prostě člověk řekne, možná nesouhlasím s vašimi prioritami, ale nechám vám je, abyste vy nechal mě ty moje. Z toho vznikne ohromný vánoční stromeček ohromných Eh, návrhů, spousty návrhů, které přináší komise Evropskému parlamentu. A já myslím, že je velice důležité si udělat jasno v tom, co jsou to ty priority. A myslím, že tohle byla velká součást kampaně komise a komise se opravdu o to zasazuje. Snaha o sledování skutečných priorit. Máme před sebou třeba 23 návrhů, řada z nich bude stažena, což bude formálně oznámeno. Budou formálně ohlášeny. Řada z vás už o nich vědí. A taky si myslím, že užší spolupráce na všech úrovních do níž bude vstupovat Rada, Komise, Evropské, Evropský parlament a členské státy. Při přeskumu toho, co už máme na stole, co lze odstranit, co lze vynechat, vlastně vždycky to funguje ve finále tak, že my nesloužíme evropskému systému a našim vlastním možnostem vytvářet novou a novou legislativu. Máme sloužit našim občanům v členských státech. Musíme vytvářet růst a pracovní příležitosti. Je zde řada pravidel, já je nebudu detailně jmenovat, ale jde ve většině z nich o to, abychom omezili byrokracii, soustředili legislativní úsilí na to, odstranění toho, co už není nutně funkční, co už se neubírá směrem k ochraně ochr- našich občanů a k budování našeho vnitřního trhu. Já se moc těším na eh, naši debatu a vaše otázky, prosím, paní předsedkyně. Děkuji. Máme zde 16 členů. Já předpokládám, že každý se chce přihlásit o slovo. Všichni dostanete slovo, všechny vás mám na seznamu. Ale nejprve poprosím koordinátory. Máme jich vás 16, rozdělím vás po třech a každý máte minutu. Prosím, Evelyn. Ne, Andra. Já jsem chtěla dát nejprve slovo dámám. Já jsem strašně eh, zdvořilý, ale prosím, nechte mi tu minutu. Vaše místo předsedo, já přijdu rovnou k tomu, co jste říkal, co jste představil jako svůj pracovní program. Je velice důležité, abychom se orientovali na jasná pravidla. Komisař Verheugen, váš předchůdce, říkával, že každá regulace na evropské úrovni je jako lidský vztah. Vždy si najdete nějaké přátele a nějaké nepřátele. Nesmíme zapomínat na to, že tyto věci jsou zde ale hlavně pro občany. Frakce EPP je ráda, že takto jasně strukturujete e, pracovní program komise. Jde hlavně o transparentnost toho všeho, co Evropská unie dělá a, to, co, a o to, co zlepšuje. Vy jste zodpovědný i za to, čemu se říká refit program. Chcete eh, bojovat proti byrokracii a eh, vlastně už v příštím roce chcete mít jednotlivé konkrétní výsledky. Komisaři se už touto oblastí zabývají. Například eh, v oblasti, jak to bude v oblasti všeobecného evropského spotřebitelského práva, tím se zabývá i paní Jourová, a už do roku, vlastně už v roce 2015 mají vzniknout první nové návrhy v této oblasti. Já jsem hovořil na toto téma i s kolegy, my jsme hovořili o vlastně funkcích eh, místo předsedů komise a chceme vás brát vážně jako místo předsedy. Je nutné zdůraznit, že často jsou i v komisi dvě nebo více oddělení, která mají na jednu věc naprosto rozlišný názor. Já jsem se na to ptal komise formálně, zatím jsem k tomuto nedostal odpověď. Myslím si, že je důležité, abyste vy jako první místo předseda se zabýval tím, aby se řádně rozdělila témata mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. Děkuji. Thank you. Evelyn Děkuji, prosím, Alvelen. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Pokud eh, chcete socialisty považovat za důležitější my, to je jasné. Každopádně, pane eh, místo předsedo, děkujeme vám, že jste přišel. Já jako sociální demokratka bych vám ráda řekla, že i my jsme pro lepší regulaci, i my jsme pro eliminaci byrokracie. Ovšem je potřeba pamatovat na to, že to neznamená to samé jako rušení práv. A to nebezpečí tady je a je velmi velké. A to je pro nás jako socialisty červenou linií, které, která je nedotknutelná. Ráda bych věděla eh, jednak, jakým způsobem při, přinutíte komisaře a komisařky k tomu, aby užej spolupracovali s Evropským parlamentem, konkrétně se zpravodají v Evropském parlamentu. Ano, slyšíte dobře. Ehm, když slyším, že Například se diskutují různé zprávy, třeba je to otázka bezpečnosti produktu, aniž by to kdokoliv konzultovan s paní Šaldemoze, tak si myslím, že skutečně je v komisi cosi schnilého, abych tak trošku parafovala. Říkal to pan Juncker, říkal jste to vy, že chcete, aby Evropská komise byla napojena na ostatní institucionální struktury EU, a to je například parlament. Dále, se chci zeptat, jakým způsobem Evropská komise přistoupí k otázce digitálního jednotného trhu. To je velice důležitá oblast a pokud vím, tak má patřit k vašim prioritám a má se i legislativou. Ovšem, opět i zde různá generální ředitelství komise jdou různými směry k této otázce a já se chci zeptat, jakým způsobem to hodláte všechno združit abychom se třeba my ostatní dozvěděli, co vlastně Evropská komise k této otázce míní. Děkuji. Ano, a tento výbor eh, hodlá sepsat o digitálním jednotném trhu také zprávu z vlastní iniciativy, kterou bude mít na starost Evelinina frakce, takže my o tom budeme hodně diskutovat, budeme se tím hodně zabývat. Pan Dalton eh, z ECR, eh, děkuji paní předsedkyně, vítejte pane komisaři. ECR podporuje to, co jste říkal, podporujeme ty všeobecné myšlenky, které předkládáte, ale jedna věc je o tom mluvit a druhá věc je s tím něco dělat. Takže my na vás budeme velmi pečlivě dohlížet, že to také uděláte. Chci zvýrazně, zdůraznit tři věci. Za prvé, jak flexibilnit lepší regulace, abychom vyřešili problémy ještě před implementací. Eh, často předpokládáme, co se stane, jaké problémy budou v implementaci a je potřeba se jim vyhnout. To je několik klíčových příkladů. Eh, je například to eh, VAT, nařízení VATMOS, které najednou způsobuje spoustu problémů při implementaci. Já jsem pracoval také na reformě SZP, což je tedy jiná oblast, ale princip je stejný. Když najednou dojde k implementaci, tak najednou si všichni uvědomí, že tady a tady a tamhle je problém a nejde to implementovat. Eh, jsou to velmi často prediktovatelné problémy a já se vás chci zeptat, jakým způsobem je hodláte řešit a předcházet jim. Za další. My chceme stále provádět eh, jakési, jaksi konkurenceschopnostní testy při přípravě legislativy. Jakým způsobem daná legislativa pomáhá evropským podnikům konkurovat globálně. Eh, chceme snižovat zátěž na podniky a tak dále. Takže co v této oblasti chystáte? A za třetí, něco trošku kontroverznějšího, když jste byl před pár týdny ve frakci ECR, řekl jste nám, že bude zachována funkce Chief Scientific Officer. Ano, to jste říkal, to jste říkal, já jsem vás slyšel, vy jste říkal, že to místo zůstane. No, nicméně, je jasné, že zde byly jisté nejasnosti, abych tak řekl. E, takže já se chci zeptat, zda mi přesně můžete říci, co se bude dít. Vím, že komise říká, že to bude šetřit a v létě nám něco řekne. Já se chci zeptat, co přesně se bude dít, co přesně kdo udělá. Eh, rád bych eh, upozornil, připomněl, že bez vědy, bez řádného vědeckého podkladu eh, chytré regulace nedosáhneme. Paní předsedkyně bez mikrofonu. A, takže další dít za liberály. Eh, Dita Chrzanová, pardon. Eh, děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, že jste přišel. Plně s vámi souhlasím v tom, když říkáte, že všichni chceme lepší regulaci a potřebujeme priority, ale eh, jak jste řekl, ten ďábel se pak nutně bude skrývat v podrobnostech. My ve výboru INKO diskutujeme zprávu o refitu a říkáme, že pro snížení administrativní zátěže na úrovni EU potřebujeme jasnou metodiku s kvantitativními cíly. Potřebujeme zvýšit produktivitu a abychom toho dosáhli, musíme odstraňovat překážky. Nicméně musíme to vykázat také v číslech. Abychom zajistili použití té nejefektivnější metody, musí nastat také dialog se všemi zúčastněnými stranami a to jak s různými združeními, sociálními partnery, komunitou biznisu, aby zkrátka v tomto procesu byli angažováni všichni. E, chci se zeptat, jestli byste se mnou souhlasil v tom, že aby se nám podařilo dosáhnout vašich cílů, aby se za pět let dalo říci ano, dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhnout chtěli, že je potřeba vypracovávat kvantitativní cíle a metodiku, jakým způsobem budete lepší regulaci také měřit. Eh, pane komisaři, teď si to trošku eh, přerušíme, protože toto byli koordinátoři, kteří tu teď jsou. Zelení a GUE, eh, tedy jejich koordinátoři, jsou zde také velmi aktivní, takže by nebylo spravedlivé naznačovat, že nehrají aktivní roli. A ostatní frakce se na koordinátorech zatím neukázaly, takže jenom abych vás informovala, co se zde v této oblasti děje. Máte slovo. Děkuji vám. Teď tedy eh, k otázkám. Momentálně pracujeme na refitu. Já osobně eh, pracuji se všemi komisaři a místopředsedy, abychom zajistili, že se do toho pustíme dostatečně robustně, je potřeba vypracovat skutečně konkrétní závěry v této oblasti. i na základě e, svých zkušeností s pracovním programem komise je jasné, jasně vidím, že bude potřeba vyvinout velký politický tlak, abychom zajistili, že skutečně dojde k důraznému přeskoumání toho všeho, co všechno do toho programu REFIT má spadat. Rád bych také zdůraznil znovu, že k tomu nepřistupuji ideologicky, přistupuji k tomu prakticky. A vlastně neustále jsem konfrontován tou špatnou pověstí lepší regulace a refitu vůbec. Nevím, kde se to vzalo, jestli to je pozůstatek předchozí komise nebo pozůstatek toho, jak se s tímto tématem pracovalo v minulosti, ale kdykoliv zkrátka o tom začnu hovořit, zejména já vzhledem ke svému politickému pozadí, tak mi říkají, aha, vy se chystáte podkopávat sociální práva a životní prostředí. No, e, mně je skutečně velmi líto, že toto je ta reputace, Eh, kterou tento program má. Chtěl bych vás požádat zkrátka jenom o to, abyste mě vyslechli, abyste mi dopřáli spravedlivého slyšení a abyste spravedlivým způsobem zhodnotili to, co navrhujeme. Aby tedy nedošlo jaksi, k si předejmutému rozhodnutí, že toto bude nutně špatné, protože se tu hovoří o lepší regulaci. Takže o to bych vás chtěl požádat. Vyslechněte nás. Paní Biankovská je velmi motivovaná a chce pracovat na lepších příležitostech, zejména pro malé a střední podniky. V rámci komise sdílíme tu analýzu, že ta základní otázka spočívá u malých a středních podniků, protože eh, ty velké dívky a hoši se o sebe skutečně jsou schopny velmi dobře postarat, jak v té bruselské bublině, tak doma a velmi schopně eh, jak si prohlašují své požadavky na veřejnost. A to jak před, tak po schvalování legislativy, ačkoliv pro eh, malé a střední podniky tato schopnost je na úplně jiné úrovni právě vzhledem k velikosti těchto podniků. Většina malých a středních podniků jsou lidé, kteří tvrdě pracují a snaží se, abych tak řekl, vypiplat Eh, svou firmu, no a eh, zatěžovat je různými věcmi. Oni pak budou muset všechny tyto věci outsourcovat takzvaně, a nebo jinak je zajišťovat. Takže je to otázka tato, je to otázka práv spotřebitelů, je to otázka eh, jiných jiných nařízení, ať už je to Sales Right Directive, nebo jak jste říkali, Kaufrecht, Kromě toho jste, pane Švábe, zmínil eh, také otázku na pana Ševčoviče, tuším, na kterou vám nikdo neodpověděl. Ne, já to mám za úkol, já se tím budu zabývat, eh, nevím, proč se na vás zapomnělo, ale eh, vezmu si to na starost, díky, že jste mě na to upozornil. K paní Gebhardt, nejde, opakuji znovu, o oslabování práv nebo oslabování ochrany životního prostředí. Jde o lepší regulaci. To znamená například nahrazení 28 sad národních pravidel jednou sadou evropských pravidel. Může to znamenat třeba i to, že na národní a evropské úrovni projdeme existující pravidla a uvidíme. To je ve finále to, co navrhujeme, vlastně není nic nového. Pracujeme na již existujících kompetencích EU, kde již často máme desetiletí legislativy, která se různě aktualizuje, pozměňuje a tak dále. Ale velmi často se neprovádí revize, a to ani na národní, ani na evropské úrovni. A já bych skutečně přivítal i angažovanost ze strany vašeho výboru nebo celého Evropského parlamentu, Nejenom k tomu, abyste neustále vytvářeli novou legislativu, ale aby se prováděla důkladná revize již existující legislativy. Ono velmi často lze politicky mnoho vytěžit z toho, nejen, že se budeme dívat dopředu, ale že se také ohlédneme a zjistíme, jaká je naše pozice k různým dalším věcem. A myslím si, že by to bylo prospěšné pro všechny. Já tedy se k tomu vracím s ohledem na své zkušenosti s pracovním programem komise. Mnoho návrhů, které brzy představíme parlamentu, jsou výsledkem zkrátka toho, že jsme požádali své služby, aby, a často několikrát, se znovu podívali na své návrhy. No a velmi často zde není vůbec žádné, žádná politická setrvačnost. Zkrátka se řekli, pro boha, tohle máme pořád na stole, tak to stáhneme. A já si myslím, že kdyby se nám podařilo jak si přesvědčit členské státy, aby udělali to samé, tak by to vedlo eh, k rušení celé řady různých návrhů. Eh, ovšem k tomu je potřeba politická angažovanost eh, v členských státech na té nejvyšší úrovni. Například ve Španělsku tuto angažovanost máme, ve Francii také v Německu eh, také, tam pojedu zítra, eh, příští týden budu ve Velké Británii, tam to bylo vždy jaksi na vrchním, eh, vrchním stupni žebříčku, ale často se objevují různé výzvy i v členských státech mezi národní a regionální úrovní, nebo mezi úrovní federální a subfederální, ať už se to jmenuje jakkoliv. Takže i v této oblasti máme mnoho práce a myslím si, že Evropský parlament by mohl být v čele této snahy. Evropské instituce občas mají takový kartéský přístup, že si říkají, děláme legislativu, tady jsme. Eh, ovšem často mohou být užitečné nejenom tím, že budou legislativu vytvářet. A proto o tom celém mluvím. A proto si tolik vážím spolupráce s parlamentem. A pokud snad nedocházelo k dostatečnému kontaktu se zpravodají, tak se omlouvám ale alespoň v těch oblastech, za které jsem zodpovědný, já se snažím s europoslanci a zpravodají být v kontaktu co nejvíce. Co se týká toho návrhu Made in, na to se ještě zaměřím, ale eh, rád bych eh, řekl, že skutečně důvody pro stažení tohoto návrhu jsou velmi dobré. Digitální jednotný trh je skutečně důležitá věc. A to eh, jak pro komisi, tak pro všechny ostatní aktéry. Jsem přesvědčen, že opět i toto je nová oblast legislativy. A podíváte-li se na digitální ekonomiku, a to by mohlo zajímat i váš výbor, tak občas ten tradiční způsob tvorby legislativy jaksi nestačí tomu velmi rychlému vývoji právě tohoto segmentu našeho trhu. A občas něco, co se navrhuje jako skvělý nový návrh a moderní návrh, je návrhem, který jaksi podminuje e, sociální práva nebo spotřebitelskou bezpečnost. Pokud něco začíná jako ekonomika sdílení, e, ale postupem se z toho vyvine ekonomika, která cílí na to, že zkrátka nabízí hotelové pokoje, aniž by sledovala ta pravidla, kterými se musí řídit další, další um, hotely, tak to už není to úplně, úplně správné. Uber je další příklad. Eh, velmi často vidíme věci růžovými brýlemi v oblasti digitální, technolo- digitální ekonomiky, protože si říkáme, no to je skvělé, nové, nebo se to líbí našim dětem, ale ono to nutně nemusí znamenat, že to je dobrý vývoj. Takže um, Zpráva věcí veřejných na všech úrovních si musí uvědomovat, že nelze těmito novými návrhy podkopávat věci, jako je například ochrana spotřebitele. A digitální jednotný trh jednoznačně musíme nahlížet i touto perspektivou. Samozřejmě nesmíme podlehnout ani reflexu a přeregulovat tento sektor, což by také bylo velmi špatné. Lepší regulace a větší flexibilita. Pokud jsem vás správně pochopil, pane Doltne, tak jste říkal, že bychom měli provádět studii dopadu nejen na začátku, ale během celého legislativního postupu, abychom zajistili, že i provedené změny, které vyvstanou v rámci diskuse s parlamentem a radou, budou také dostatečně hodnoceny z hlediska jejich dopadu. Všichni víme, a opět to je něco, co se týká nás všech, že občas je skutečně velmi složité dosáhnout kompromisu mezi radou a parlamentem, vzhledem k těm různým zájmům, které zde přichází na přetřes, tak ten samotný fakt, že se dosáhne kompromisu, je důležitější, než pak obsah toho kompromisu a než i otázka, zda ten kompromis půjde bezproblémově implementovat přímo v členských státech. Myslím si, že by bylo záhodno míti jakýsi nezávislý orgán, tedy nezávislý orgán poskytující studie dopadu nezávisle na třech hlavních institucích EU, včetně pozměňovacích návrhů, tak abychom věděli, jaké budou dopady toho rozhodnutí přímo v terénu, tam, kde se bude implementovat. Ale opět máte pravdu, to se snadno řekne, ale daleko, daleko hůř udělá. A to proto, že by to znamenalo, že byste vlastně byli připraveni napadnout kompromis, který je často výsledkem velmi obtížných jednání mezi institucemi. Pakliže skutečně chcete provést studii dopadu o kompromisu, tak musíte být připraveni ten kompromis změnit, pakliže ta studie dopadu je negativní. A upřímně řečeno, já si nemyslím, že bychom byli v té fázi, kdybychom byli schopni jako tři instituce toto akceptovat. Takže pakliže bychom chtěli dosáhnout toho, co vy zřejmě chcete, museli bychom zvážit i toto a e, jak si intelektuálně to je to snadné, ale implementovat to do politického prostředí mezi třemi institucemi bude zatraceně obtížné. Ale zkusíme to. E, test konkurenceschopnosti, myslím si, že to by mělo být součástí studií dopadu. To bychom mohli například zlepšit tím, že bychom zlepšili nebo upravili složení té rady pro studie dopadu, ať už se to bude jmenovat jakkoliv. Zde poradenství, které mám od nezávislých dohledních orgánů v členských státech, v podstatě jde v tom směru, že je potřeba zajistit dostatek nezávislých odborníků, aby nedošlo k jejich přehlasování ze strany institucí, když tedy poskytnou už svou, svou studii dopadu. Takže pak, když tam máte eh, zástupce průmyslu, a spotřebitelských eh, svazů a tak dále, tak ten element konkurenceschopnosti do těch testů jistě začlenit bude možné. Co se týká e, vědeckého poradce, ano, vím, co se stalo po vystoupení, po mém vystoupení v ECR a e, chápu, že to vyvolalo Twitterovou lavinu v jednom členském státu, naštěstí jenom v jednom členském státu. Eh, ale jasně bych ještě jednou řekl, že my na 100% chceme nezávislé vědecké poradenství při tvorbě politiky. To je něco, o čem jsem sáhodlouze hovořil s komisařem Rdašem, který se tím zabývá, protože eh, je skutečným vizionářem v této oblasti. v oblasti výzkumu a vývoje a on skutečně potřebuje nezávislé vědecké poradenství. Momentálně se zabýváme tím, jak by tato spolupráce mohla vypadat. Řešíme to s panem Junkrem. On eh, si také velmi dobře vzpomíná na to, co říkal frakci ECR, když se s nimi setkal a eh, ten jeho závazek v podobě té deklarace v ECR nadále platí. Společně s komisařem Uedasem pak do léta vypracuje pan Juncker nějaké možnosti, jaké bychom mohli využít. O refitu už jsem mluvil. Dialog s podílníky. Samozřejmě, pakliže nebudou zaangažováni na začátku, ale i během celého procesu, tak by to byla velká chyba. Již teď máme poměrně obsáhlé zkušenosti v celé řadě členských států. Mě například ohromily zkušenosti z německého non-control rátu, myslím si, že se to jmenuje, eh, také mne ohromila Business Council v Dánsku. To je skutečně takový zemitý přístup mm, k legislativě, kde se řekne, my v podstatě nespochybňujeme politické cíle legislativy, to záleží na vás, to je věc parlamentu a politiků, ale chceme se podívat na metodu, jakou toho dosahujete, protože z našich praktických zkušeností víme, co funguje a co ne. A oni mají e, ze strany dánské vlády tak silnou pozici, že když něco e, poradí, tak dánská vláda buď se tím musí řídit, anebo musí podat vysvětlení, proč se tím neřídí. Kvantitativní cíle, e, dovedu si to představit, já si dovedu představit cokoliv, co bude fungovat. A proto jsem připravený do členských států a říct jim, podívejte, řekněte, co u vás funguje a my to od vás prax prostě okopírujeme. Pakliže to budou věci, které nám umožní pracovat lépe pro malé a středně velké firmy, tak proč ne? Když to funguje, proč to nepoužít na evropské úrovni? Můžete mít spoustu různých cílů, eh, pokud fungují na národní úrovni a jsou použitelné na evropské úrovni, jsem připraven o nich přemýšlet i na té evropské úrovni a to jakýmkoliv užitečným způsobem pro zangažované strany, protože jsem přesvědčen, že ve finále když to nenapravíme, když to ne, neošetříme správně, rychle, tak pozitivní očekávání malých a středních podniků v Evropě budou opět zklamána. A to bude velká rána pro naši důvěryhodnost. A když říkám naši důvěryhodnost, uvědomme si, že v Evropě nikdo nerozlišuje mezi radou, parlamentem a komisí. Pakliže se diskredituje jeden z nás, tak jsme diskreditováni všichni. Jsme v tom zkrátka všichni společně a buď to vydržíme a nebo zkrátka selžeme v očích eh, evropských občanů. Teď skutečně nastal čas udělat ten velký skok vpřed a začít se řádnou regulací konečně zabývat. Um, Děkuji. Takže na seznamu řečníků. Anna Maria Koraca byl, Olga Sehnalová, Ivan Štefanič, Nikola Daunty, Sergio Gutierrez, Pietro Jens, děkuji. Annelin Posl, Lisa Jakonsáry, Malin a Kristel také přišla, takže já na konci. Takže pokuste se být struční, prosím. Děkuji, Vicky. Já chci také podpořit eh, zjednodušování a znám váš pragmatismus, který zde dnes eh, ukazujete a je to skutečně tak, že trh je úplně roztříštěný a je potřeba mnoho času na získání povolení, licencí, je potřeba různé testy, dvojí testy, certifikace a přicházíme o řadu pracovních míst a komise se snažila velmi úspěšně zmapovat, že bychom získali o 2 až 3 HDP, kdyby byla směrnice o službách plně uplatněna. A než se pustíme do ideologické diskuse o zjednodušování, tak je to skutečně naléhavé, abychom cokoliv udělali, aby Evropa byla konkurenceschopná a aby to nevžadovalo prostředky daňových prostředků. A chtěla bych vás skutečně poprosit, abyste využil své autority vůči členským státům, protože je více protekcionismu než v roce 2009, když jsem byla zvolená, takže náklady ne Evropy e, vlastně toto představují a to je váš každodenní chléb a vaše práce. A neměli bychom také přicházet s kompromisy, které nelze realizovat. Tak jak se na to dívám a já skutečně věřím, že vám to bude známe. My nejsme regulátory, my jsme skutečně pouze zprostředkovateli a za to může tedy digitální revoluce. A to je klíčová výzva refitu. Jak vlastně budete mít návrhy, které obstojí v budoucnosti? Návrhy, které budou znamenat vzájemné uznávání, interoperabilitu, síťovou neutralitu. A věřím, že to bude vlastně třetí díl týkající se digitální ekonomiky. Tři konkrétní otázky. Poštovní služba, dodávky a poštovní služby. To je zásadní pro elektronický obchod. A možná se pletu, ale vy nechcete navrhnout poštovní, balíček o poštovních službách. Proč? My si myslíme, že to potřebujeme. A druhá věc, univerzální post, poštovní balíček. A tady máme na mysli spotřebitele, tedy udržitelné potraviny. A za třetí bych chtěla vědět, co děláte pro to, abyste naplnili politiku Komise o směrnici o službách. Děkuji. Olga. Děkuji za slovo a pane místo předsedu, vítejte. E, několik málo poznámek. Já jsem velice ráda, e, co jste e, řekl o digitální agendě, o jednotném digitálním trhu, mimo jiné to, že to nemusí mít vždy pouze klady už jste se ve svém příspěvku také dotkl eh, vlastně letošního pracovního programu komise eh, a plánu vlastně představit pozměněnou verzi eh, společné evropské právní úpravy prodeje. Já bych se chtěla nadít, že lepší regulace, o které se tady bavíme, bude mimo jiné znamenat, že se dobereme vysoké úrovně ochrany spotřebitela a zároveň, eh, že tím zjednodušíme život a uděláme eh, jaksi Eh, větší jistotu pro podniky, které se rozhodnou eh, na eh, jednotném digitálním evropském trhu podnikat. Ale moje otázka se možná bude týkat něčeho trošku jiného, a to implementace a vymáhání evropské legislativy ve členských státech, protože si myslíme, že tohle je opravdu také otázka lepší regulace, protože lepší regulace znamená vytvářet normy, které budou vymahatelné. Eh, takže tady bych se vás chtěla zeptat, jakou tady vidíte roli komise a jestli vám v tom může Evropský parlament nějak pomoct. Děkuji. Ivan Thank you, Madam Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. Děkuji za vaši odvahu. Jak vidíte, máte zde velikou podporu mezi členy výboru MKO. A já se chci zeptat na dvě věci k vaší prezentaci. Nejprve, eh, jste hovořil o nezávislém orgánu, expertním orgánu a potom jste hovořil o naplňování stávající legislativy. Pokud jde o ten první bod, tak otázka zní, zda plánujete nějaké legislativní změny, protože v některých členských státech se úspěšně využívají nezávislé konzultační subjekty, aby se regulační zátěž zminimalizovala. Možná, že by to bylo něco, co by šlo zvážit i na evropské úrovni a mě by zajímalo, co si o to myslíte vy. A pak se chci zeptat eh, na něco velmi podobného, na co se ptala moje předchůdkyně. Máme zde řadu administrativních nákladů souvisejících se stávající legislativou. Tak mě zajímá, jestli plánujete nějaký přeskum, eh, co se týče nějakých dalších návazných konkrétních kroků v této oblasti. Děkuji, prosím Nikolu Danty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a já vám blahopřeji, protože to, co plánujete, je ohromný úkol. Po celém světě se vždycky chce všechno zjednodušovat a my jsme v tuto chvíli v situaci, kdy chceme k tomuto přispět. A musíme začít u stávající legislativy. Jednak jsou to dva předpisy, které prošly parlamentem, jednak o předpis o bezpečnosti, jednak předpis týkající se zadávání veřejných zakázek. Potřebujeme nějak pobídnout všechny k vytvoření kompromisu k těmto dvěma předpisům, jelikož jinak si myslím, že to vejde úplně na zmar. Nikomu se nelíbí související byrokracie, ale v Evropě to většinou je tak, že je nějaký předpis, tak je k tomu ohromná legislativa, ale ono se to nějak usadí a všechno se zpomalí a nevadí to. Máme jeden předpis, najednou jich je 50, najednou tisíc. Nakonec se ta byrokracie akorát nabaluje. A často jsou to titíž lidé, kteří to zpomalují a brání změnám. A já bych rád, abyste se vyjádřil k tomu, že než se vytvoří nové předpisy, a tohle může dělat komise, že byste se snažili o kompromis mezi komisí a radou rovnou. K těm opravdu důležitým předpisům už by existoval kompromis dopředu, to znamená, že by ekonomický růst a možnosti vytváření pracovních příležitostí byly jaksi pravděpodobnější. Nepochybně se o to snažíte a nepochybně jsou pracovníci, kteří vám v tom brání a vy se s tímhle problémem potýkáte stále dokola. Eh, dobře, nyní si zodpovíme tyto čtyři otázky. Děkuji. Děkuji vám. Ještě několik bodů k tomu vymáhání. Myslím, že máte naprosto pravdu. Jednou z nechtěných eh, účinků ekonomické krize posledních pět let, a to je něco, co se děje v podstatě každodenně, je zapomínání na vnitřní trh a na odpovědnost vymáhat pravidla vnitřního trhu v plném rozsahu našich povinností činností a tato komise posílí úsilí v tomto směru, aby členské státy opravdu realizovaly, co se dohodlo a abychom použili nástroje komise a abychom přiměli členské státy k odpovědnosti. V tomto směru musíme skutečně to úsilí posílit. Já si myslím, že je úplně na místě, že když se něco dohodne a dá se to do předpisu, aby se to potom také uplatňovalo. Já myslím, že to jsou základní principy slušné zprávy. A další věc je, že základem eh, fungování vnitřního trhu je vytváření eh, růstu a pracovních příležitostí. A na to je třeba pamatovat. A pak si myslím, že pokud eh, se k tomu začnete stavět laxně, tak se obávám, že protekcionismus v řadě členských států bude součástí odpovědi na problém a součástí problému samotného. A my proto si myslím, že by komise měla v tomto směru uh, posílit své úsilí. A mohu vás ujistit o tom, že komisař Stagl se o to velmi zasazuje a má na toho naprosto vyhraněné stanovisko. A já, paní komisařku, budu v této činnosti podporovat. Možná se to ne vždycky setká s naprosto nadšeným stanoviskem všech členských států, ale to je součástí práce komise a my se téhle eh, odpovědnosti nezříkáme, naopak ji budeme zodpovědně vykonávat. Chceme-li vytvořit digitální vnitřní trh, tak zde se skýtají stovky pracovních příležitostí a lze opravdu z toho hodně vytěžit ve prospěch Evropanů, ve prospěch evropských podniků. A my musíme zajistit, abychom postoupili skutečně vpřed, co se týče vytváření toho digitálního trhu. A ono to nebude bez problémů. Je to nová oblast. Jsou to trhy, které jsou zcela roztříštěné v digitální oblasti. Já vám mohu dát spoustu příkladů takové roztříštěnosti snažte se koupit si něco online v jiném členském státě a uvidíte, kolik máte problémů ve chvíli, kdy chcete doručení domů. Další příklad je něco, co určitě znáte, nebo víte o mě, že já rád sleduji fotbal a platím docela hodně, abych v Nizozemsku mohl sledovat fotbal, nejenom přejedu do Belgie a Eh, opona spadne a mám smůlu, protože ty trhy jsou naprosto oddělené a neříkám to jenom z osobního zájmu fotbal, ale prostě jsou roztříštěné a oddělené. Další oblast je poštovní služba. A potom ano, otázka neutrality. Potřebujeme v úzké spolupráci s parlamentem provést přeskum telekomunikačního balíčku. To je velmi důležité. Komise se o to, tohle hodně zasazuje, když nemáte rovné podmínky v telekomunikačním sektoru. Jak můžete vůbec usilovat o něco podobného v digitálním sektoru, tak to prostě nefunguje, když to není uh, propojené. A co se týče poštovní služeb, tak to ještě řešíme a komise a její útvar to v tuto chvíli analyzují, pokud jde o udržitelné potraviny, tak jsem si vědom tohoto problému. Někde funguje samoregulace, spravedlivé podmínky pro zemědělce. Já nejsem proti samoregulaci úplně. Myslím si, že je to nástroj, který by mohl fungovat, musí ale Musí ale skutečně fungovat a musíme zkontrolovat, že funguje. Jestli fungovat bude, dobře, můžeme začít pracovat na návrzích, ale to by bylo tak vynikající, kdyby to vůbec šlo bez toho, abychom museli předkládat návrhy předpisů. To by bylo vynikající, kdyby se zúčastnění aktéři, ty jednotlivé subjekty postarali o to, že zde bude na stole nějaké řešení. Nulová tolerance u směrnice o službách, tam si nejsem jistý, jestli jsem to úplně pochopil, takže se k tomu vrátím za chviličku. Nevím, jestli jsem to pochopil. Hovořil jsem o eh, realizaci a vymáhání, hovořil jsem o silném eh, závazku komise se o to postarat. Já hodně věřím v to, že je potřeba zajistit nezávislý dohled, nejenom expertní, ale nezávislý, je třeba zajistit otevřenost, když připravujeme předpisy, tak ta, to expertní zázemí tam musí být. To je jeden prvek. A když to budeme řešit s parlamentem a s radou, tak budeme určitě projednávat i novou přípravu předpisů, lepší přípravu předpisů, lepší legislativní přípravu. To je oblast, na kterou se musíme zaměřit, zvláště tu palčivou otázku prováděcích předpisů musíme vyřešit. Protože rada a parlament se na tom neschodují. Nemají stejný názor, pokud jde o to, jak to řešit. A komise se pokusí najít řešení, které je přijatelné pro všechny. Takže o té nezávislosti a expertním záznamí jsem hovořil. Pan Danty se ptal na stažení některých návrhů, o kterých komise uvažuje. Vy víte, o které jde. My vám je formálně předložíme jako rozhodnutí komise. Bude to v brzké době, potom to můžeme řešit a můžeme to společně projednat. V tuto chvíli děkuji. Sergio, prosím. Děkuji, paní eh, předsedkyně, děkuji, pane místo předsedo, za to, že jste mezi nás dnes odpoledne dorazil. Já souhlasím s tím pojetím lepší regulace, lepších právních předpisů. Nejde jenom o to regulovat víc, ale regulovat lépe, ale ten pojem jako takový je opravdu obecný. Musíme se konkrétně zaměřit na to, co to znamená. Lepší úprava, lepší regulace v jistém slova smyslu by to mohlo být opravdu i rušení legislativních předpisů, třeba těch zastaralých, ale nemůžeme tam nechat prázdná místa a mezery. Musíme se postarat o ochranu spotřebitele a podniků. Takže potřebujeme konkrétnější pojmy. Nemůžeme jenom říct, že jde o zjednodušení a omezení různých eh, sociálních práv, ono v podstatě lepší regulace, lepší právní předpisy, to je lepší ten primární plán. Z toho to všechno vychází. Jednotný trh a jednotný digitální trh a lepší právní úprava v této oblasti, to znamená vytvoření jednoho jednotného trhu. V tuto chvíli provádíme harmonizace ve prospěch všech občanů. Já nevím, jestli Víte, že můžeme využít evropského semestru jenom v tom smyslu, abychom vytvářeli lepší postupy. Komise v tento rok nevypracovala přílohu k jednotnému trhu. Nemyslíte, že to je trošku protimluv? Když komise tvrdí, že se snaží regulovat lépe, ale zároveň dělá kroky proti tomu, protože my se snažíme vytvářet mechanismy a ten, tahle příloha nebyla zrušena a přesto není. Děkuji. Děkuji, prosím, Nilse. Thank you, sir, and... Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zde stěnový zpravodaj za SAD k refitu a vy už jste říkal, hodně věcí, na které jsem se původně chtěl zeptat, ale Evelyn hovořila o takových těch základních červených liních, které protínají tuhle zprávu a jde o to, aby to nebylo jenom o sociálních právech, eh, ochraně životního prostředí, právech spotřebitele aby to nijak nepoškodilo tato práva, protože ta musíme zachovat a každý chce být součástí této snahy. Proč na to upozorňujeme? Protože jsou zde silné tlaky opačným směrem, které chtějí využít téhle možnosti a situace zhoršit. A proto na tu oblast poukazujeme. A teď mám velmi konkrétní dotaz. Vzhledem k tomu, že vždycky žádáme o hodnocení dopadu na jednotlivé faktory, sociální faktory, faktory životního prostředí. Jakou roli se hraje profesor Stojber ve své funkci zvláštního poradce, co se týče zajištění lepší úpravy v této oblasti? Tak, aby všechny zúčastněné subjekty byly uh, zastoupeny a aby ta jednotlivá práva byla vzata v potaz. Děkuji. Děkuji. Evelyn, prosím. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. Děkuji, že jste mezi nás přišel do našeho výboru. Já jsem zpravodajka k zprávě z vlastní iniciativy na téma lepší regulace, lepší právní úprava. Já doufám, že se dostaneme časem k tomu, abychom se společně tomuto tématu sedli a projednali je. Já si uvědomuji, že v tuto chvíli již nemáme mnoho času, ale chci vám říct, že krom jiného se soustředíme na směrnici ohledně balíčků zájezdů. Jsou zde různé problémy. Spotřebitelé jdou na různé webové stránky, tam máte, akceptujete tady eh, tyhle kuky, tam ty kuky, máte tam různé mm, různá okna, která se objeví na obrazovce a která zaškrtáváte. No a když přistoupíme k tomu pojmu Digital by Design, tak jakým způsobem komise chce, aby tyto domény mezi sebou spolupracovaly tak, aby to bylo celkově jednodušší pro spotřebitele? To je jedna otázka. Druhá otázka je ta, že jste říkal, že nejde až tolik o nedostatek legislativy, že jde o to, že legislativa nebyla dostatečně uplatněna. Některé země jsou v tomhle hrozně pozadu. Tedy ptám se, jaké praktické návrhy v tomto smyslu přinášíte, jak se to zajistit, aby komise mohla sledovat lépe, jak se jednotlivé členské státy vedou, co se týče naplňování nové právní úpravy? Děkuji. Děkuji. To byla velice zajímavá debata. A v tuto chvíli se zamýšlím nad tím, proč je to tak problematické? Proč eh, je tak těžké připravit a schválit tyto předpisy? My obecně řečeno máme obavy v tom smyslu, aby byla zajištěna dostatečná ochrana na dostatečné úrovni. A to všechno vlastně symbolizuje špatnou legislativu. Já zde hovořím o využití třeba různých typů chemických látek. Zde je opravdu na místě mít odpovídající právní úpravu. Je třeba se nad tím podrobně zamyslet a k oblastem, jako je tato, vymyslet lepší rámec. Co třeba výzkum? Já to vidím tak, že tato legislativa jako taková nám nezajistí bezpečnost. Členské státy, když to provádějí a transponují do svého vlastního právního řádu, tak prostě neodvedou daný úkol dobře a situace je potom velmi těžká. Je těžké se v ní vůbec zorientovat. Třeba ve Finsku, v mé zemi, Hodně lidí se opravdu domnívá, že třeba chtějí koupit rybu a zajímá je ta ryba pouze tehdy, pokud Když ji vyhledávají, tak zjistí, že to je všechno latinské. Já se ptám, jestli je to dobrá legislativa, pokud je to všechno latinské. Je těžké se v tom zorientovat. Ve Spojeném království se často říká, že Spojené království je modelovou zemí, pokud jde o transponování eh, legislativy Evropské unie, že je to jakýsi vzor ale nedochází právě naopak oslabování legislativy prostřednictvím něčeho, jako je ten fenomen, o kterém jsem hovořila. Děkuji. Děkuji. A potom Krista Šaldos a potom já. Další tři otázky nás čekají. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, i vám, pane předsedo. Lepší regulace, to je dobré a hezké, eh, je to hodno přivítání, ale je potřeba pamatovat i na jiné věci. Já bych teď například ráda hovořila o směrnici o obchodních zástupcích, což se snad momentálně eh, vyhodnocuje komisí a pak se řekne, zda je to i nadále účelná směrnice. Ta přispěla významným způsobem k právní jistotě a nastínila účinný rámec pro obchodníky i firmy. A její pokračování by proto bylo velmi záhodno. Já bych proto eh, ráda poprosila o to, až i vyhodnotíte, abyste tuto směrnici zachovali. A pak bych ráda ještě popros, eh, podpořila komisi eh, v otázce která je velice důležitá pro občany EU a na kterou se již velmi dlouho čeká eh, a eh, která proto nutně přispěje i k oblasti lepší regulace. Děkuji vám, paní předsedkyně. Omlouvám se za pozdní příchod, že jsem neslyšela úvod pana Timrmance. Důvod, proč jsem požádala o slovo, byl, že jsem slyšela, že jste zmínila, zmínil návrh o bezpečnosti produktu, k čemuž jsem zpravodajka. Pane Timmermanci, já si zachovávám otevřenou mysl, co se týká stahování návrhu obecně. Otevřená mysl je v podstatě nutnost. Pakli potřeba diskutovat, co s tím, aby Unie lépe fungovala. Ale zároveň je také důležité, abychom tento návrh o bezpečnosti produktů i včetně návrhu Made in prodiskutovali ještě jednou. My jako parlament jsme jasně řekli, že jsme ochotni o tomto s radou diskutovat, tedy vyjednávat konkrétně, jakmile rada předloží svůj vlastní návrh. Takže my v parlamentu neříkáme, že bychom potřebovali něco konkrétního a firmního, co eh, zkrátka potřebujeme dnes. Říkáme, že jsme ochotni o tomto vyjednávat, ale doufejme, že se nám podaří o tom vyjednávat předtím, než to přepracujete, protože když to přepracujete, tak to potrvá další dva nebo tři nebo čtyři roky a teprve tehdy ten nový návrh dostaneme. Nezapomínejme, že v mezidobí i nadále máme problémy bezpečnosti produktu a dohledu na trhy. Takže prosím, zvažte to. Ale pak ještě jeden návrh, který byste mohl zvážit, co se týká eh, přepracování. A to je otázka re-registrace motorových vozidel. Já vím, že o tom víte, protože to má velký dopad na daňové systémy. Není to tak ve všech zemích, ale u nás to tak je. Já si myslím, že je možné dosáhnout záměru tohoto návrhu tím, že dáme občanům snazší a rychlejší přístup k re registraci motorových vozidel, aniž bychom kompromitovali daňové systémy. To jsem vám chtěla říct, abyste na tom mohli také začít pracovat. Děkuji. Takže mám tu ještě tři velmi stručné otázky. <laughs> Věřím, že odpovědi na všechny budou. Ano, Mm, dostávám mnoho otázek o eh, implementaci, ale také o porušování. A vy jste hovořil o rostoucím protekcionismu, také jste to naznačila. Mám pocit, že členové výboru by chtěli být více zapojeni do monitoringu realizace. Nečekat tři, čtyři roky, ale skutečně monitorovat a být schopen eh, zmínit obavy, když eh, to vypadá, že dochází k porušování a kdy jednotný trh nefunguje řádně. Jste připraven možná na zkoušku vyslat eh, vyššího úředníka komise na takovou půlhodinku o monitoringu implementace a víme, že nikdo nedokáže na všechno odpovědět, ale bylo by to takový kontaktní bod a Mohli bychom veřejně klást dotazy komisi a zahájit takový veřejný dialog. A snažíme se vymyslet s koordinátory, jak by to mohlo fungovat, ale jsme dostatečně pružní a to, co dostáváme do svých poštovních schránek, tak by mělo být nějakým způsobem eh, zpracováno. To je jedna otázka. Druhá otázka zmínila, že musíme změnit pozitiva a jednotný trh pomáhá k eliminaci byrokracie a umožňuje a zlehčuje obchodování v 28 členských státech pro podniky a jedince. A je to najednou ve všech novinách, lidé říkají, proč Evropa toto dělá. Například problém s olivovým olejem. A jsou to aktiv, aktiv přenesené působnosti. Když se podíváme na aktiv přenesené působnosti a prováděcí akty, musíme se zabývat tím, co se děje v jiných zemích. V některých zemích eh, jsou vždy vlastně nové pravidlo je, je vždy nejdříve zveřejněno pro veřejnou diskusi, než se dostane k zákonodárci, takže zveřejňovat věci více a také se zabývat tím, co se děje se sekundární legislativou v třetích zemích. Nejsem si jistá, zase nám to povede, ale měli bychom skutečně se bránit podobným věcem. A digitální jednotný trh, to je moje třetí otázka. Čím více se dozvídám o digitálním jednotném trhu, tím více eh, hovořím s podniky o daňovém základu a o otevření jednotného trhu by mělo proběhnout nyní v této generaci a měli bychom skutečně uvolnit ten digitálně nutný trh. A bohužel ta změna u DPH zasáhla malé a střední podniky. Právě když jsme se snažili něco dělat, abychom pomohli malým a středním podnikům v digitálním prostoru. Takže prosím, můžete se na to znovu podívat. Zda jen možné udělat něco víc pro malé a střední podniky, které byly zasaženy touto byrokracií. Nechceme, aby velké podniky využívaly digitální jednotný prostě trh, aby se vyhýbali daním. Ale nemělo to postihnout malé podniky, takže můžete se na to ještě podívat ze strany komise. Děkuji. A teď na to máte 6 minut. Pane Bože, já budu stručný. Začnu a možná, že jsem úplně neodpověděl na otázky eh, poslance Dantyho a vyvolal jsem nedorozumění. A potom to bylo převzato eh, paní Šaldemoze. Takže řeknu to úplně jasně, pokud je o bezpečnost eh, výrobku, aby nedošlo k nedorozumění. Já vím, že to prošlo prvním čtení v parlamentu a vím, že na tom dále pracujete s radou aby získali mandát pro trialog. A také vím, že otázka made in nezískala většinu, tak či onak. A chci říct si zcela explicitně, že komise je k vám k dispozici, tak jak jste řekli, aby se našlo řešení, které by bylo schudné. Začnu to takto. Tedy nechci zde působit ideologicky v této věci. Myslím, že jsme, víme, že předkládat nové návrhy, pokud je o bezpečnost potravin, není jednoduché, ale měli bychom postupovat eh, chytře, inteligentně. A to je postoj komise. Ano, mm, existují rozdílné interpretace v členských státech. Kamkoliv přijdu, tak eh, malé a střední podniky mi uvádějí celou řadu příkladů. Mluvil jsem se zástupci eh, průmyslu odpadu a, a jsou, jsou podřízení Evropské legislativy a Francie k tomu doplnila ještě další. Eh, prostě, když od, odvezete něco do šrotu, tak nemůžete za to dostat eh, peníze v hotovosti. A to je rozumné ale v Německu, v Belgii, v Nizozemsku je to možné. A podívejte se, jaký to má dopad na toto podnikání. Pokud někdo ví o tom, jak to funguje, pokud jde o tyto vlastně obchodování s kovým odpadem, tak víte, jaké částky se tam točí a některé země jsou mnohem přísnější, když plně chápu eh, důvody těchto pravidel, ale pokud ta pravidla nejsou platěna stejně, tak to má dopad. A skutečně potom nevzniká ten jednotný trh. Jeden příklad za všechny, abych to potrhl, abychom si byli vědomi této otázky. My pracujeme, a to se týká chemického průmyslu, i zde v komisi a také někdy v parlamentu skutečně se zabýváme těmi problémy odděleně, například pravidla pro chemické látky. Stejná chemická látka u jiném výrobku má jiná pravidla, protože se tím zabývá jiné generální ředitelství nebo jiný výbor parlamentu a konkrétní příklad, kosmetické přípravky. Máte jednu chemikáli, která je používána jako čistící látka a má mnoho, máte mnohem vyšší hodnoty, které jsou povolené Eh, u kosmetických výrobků. A kosmetika je prostě řešena v jiné kategorii než čistící přípravky a není tu žádný průřezový pohled a v tom se musíme zlepšit. Nejsem si zcela jist, zda by nějaký finský název ty věci dovedl dále, ale pokud eh, to bude latinské označení, tak pokud to nebude eh, řádně eh, přeloženo, tak to asi nepřispěje k tomu, že to lidé budou více kupovat třeba u ryb. Otázka semestru. To zaznělo velmi často a znamená to, že vnitřní trh není důležitý. Vnitřní trh je tak klíčový, že bychom měli být aktivní v každé fázi u této věci a e, spíše bych se tím zabýval globálně, než e, abych zajistil, že dospěme k větší přidané hodnotě, než že bychom se zabývali pouze otázkou pravidelných zpráv. Ale pečlivě naslouchám vašim návrhům a zapracujeme to do našich úvah, jak tyto věci zlepšit. Já jsem si poznamenal, co jste řekla a předložíme vám naše závěry v této věci. Pokud jde o doktora Štojbra, jsem nevěděl, že je také profesor. Já mu říkám, doktore Štojbra, jemu, se, jemu se to líbí. A je není poradcem předsedy a je také mým poradcem. A je to velmi velký přínos pro nás, abychom byli informováni, hodně mi volá, je velmi aktivní, je velmi eh, nápomocný a ukazuje, co se nepovedlo. Já s ním rád spolupracuji, ale pokud eh, skutečně si přejeme, aby byla zpráva užitečná, tak je třeba zajistit, eh, že tu zprávu ponesou všechny zúčastněné strany. A to jsem mu také řekl. Já myslím, že je smutné, že Štobrová skupina nepředložila zprávu, kterou by mohli podpořit všichni členové Štojbrovy skupiny. A je to vlastně ztracená příležitost Tím způsobem. Já jsem se tím ještě nezabýval v té době, ale bylo by to silnější, kdyby se tak stalo. A já chci zajistit, že zapojím každého, i odbory, i spotřebitelské organizace a organizace, které se zabývají životním prostředím. A já jsem si byl zeleným, že se budeme zabývat lepší regulací, abychom eh, nedostali tu nálepku proti environmentální a proti sociální legislativy. To byla hrozná situace. E, digitální jednotný trh a potřeba zjednodušit. Máte pravdu. Musíme se tím zabývat. A vy jste zmínil otázku, u které dlouho přemýšlím. E, pan e, místopředseda Ansip a komisař Ettinger se tím budou podrobně zabývat ale je třeba se na to podívat z hlediska zdravého rozumu a e, dívat se na to, jak používáme internet a ty popapy, které se objevují v, v legislativě. Přečetli jste si někdy, co tam je uvedeno, anebo se to hned odklikne? Je třeba to vyhodnotit s rozumem zda skutečně ta regulace byla nezbytná. Neříkám, že to není dobré, ale použijeme zdravý rozum. A to by bylo určitě užitečné na digitálním jednotném trhu. A neby, nebuďme naivní, protože to, že to je digitálně, znamená, že je to lepší. Takže to je moje úvodní stanovisko a to je také na komisi aby se toto věcí zabývala. Pokud jde o realizaci, komise má důrazné nástroje, aby zajistila, že členské státy uplatňují evropskou legislativu. A je třeba je využívat. A je to věc politické vůle a odvahy je využívat. A tato komise je rozhodnuta používat nástroje, které máme a nepotřebujeme další. Nové nástroje. Nebudou používat nevhodné metafory, ale musíme mít odvahu je využívat. A uvidíte, že to budeme dělat. A já jsem vám také uvedl důvody ve svých předcházejících odpovědích, proč. A musím vám říci, že u konkrétních otázek, tak já na ně někdy nemám konkrétní otázky a vrátím se k, k konkrétním komisařům a ten vám pošle písemnou odpověď. Já prostě nemám ty konkrétní informace k dispozici. Zdá je komise připravena na libovolné úrovni mít pravidelné kontakty s vaším výborem, pokud jde o uplatňování legislativy. Já říkám ano, neřeknu konkrétně jak, ale je to skvělý nápad mít pravidelné kontakty. A já bych to skutečně považoval za obrovský krok upředu. Pokud Evropský parlament by měl institucionální zájem o uplatňování, a realizaci legislativy. To by bylo v zájmu i komise. Akty přenesené působnosti, delegované akty, prováděcí akty, to je skutečně součástí vyjednávání o meziinstitucionální dohodě, o lepší legislativě. Nechci to předjímat, ale evidentně se budeme zabývat zkušenostmi třetích zemí. A také je třeba říci, že vždy tu bude ten problém odborných otázek, které není možné upravit v primární legislativě. A možná bude třeba nalézt novou rovnováhu. A vím, že jako člen Evropského konventu jsem si myslel, že to bude odpověď na komitologii, tedy a u legislativy skutečně je určitá míra konstruktivní dvojznačnosti a pokud je tam někdy je tam více dvojznačnosti než konstruktivnosti, takže tím je třeba také se zabývat, pokud je o DPH. To zaznělo z mnoha úst, vím, že se tím komise zabývá, ale dnes vám nemohu sdělit odpověď. Je to jedna z věcí, kde jsem přesvědčen, že kdybychom udělali hodnocení dopadu na konci legislativního procesu, tak bychom zjistili, že to má nežádoucí dopady na ty nejmenší z našich podniků a podnikatelů. A tím jsem snad odpověděl co možná nejlépe většinou otázek. Děkuji mnohokrát. To je naprosto pozoruhodné, jak jste se vyrovnal s řadou otázek. Good luck. A mnoho štěstí s vašimi dalšími jednáními ve výboru a také mnoho štěstí, pokud jde o vaši cestu ve 28 členských státech. Děkuji.